Prosím představitele tisku, fotografy a kameramany, aby opustili sál. Zahájíme naše jednání, naše slyšení. Prosím vás, opuste sál. Vous retirez pour que nous puissions commencer nos travaux. Abychom mohli zahájit naše jednání. Děkuji. Přeji všem příjemné odpoledne, také vám, paní Jeleva. Buďte vítána v našem Evropském parlamentu. My všichni víme, jaký je cíl tohoto setkání. Jejím slyšení paní Jeleva s cílem posoudit její schopnosti stát se e, členem komise zodpovědným za mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řízení krizí, což je portfolio, které jí bylo přičleněno panem předsedou Barozem. Připomínám, že v souladu se směry, které byly stanovány komisí, které jsou obsazeny v 17. příloze jednacího řádu. Parlament vyhodnocuje designovaného komisaře z hlediska jeho celkové kompetentnosti, z hlediska jeho evropského zasazování se a osobní nezávislosti. Parlament také vyhodnocuje znalosti portfolia a schopnosti komunikovat. Připomínám, že eh, před tímto slyšením komisařka odpověděla na přípravný dotazník. Písemné odpovědi byly rozdány a jsou ve vaší složce. Předtím, než zahájíme naši práci, připomínám stručně, jak bude probíhat toto slyšení. Začneme krátkou deklarací politických skupin ohledně jejich priorit v oblasti humanitární pomoci a řízení krizí. Poté Designovaná komisařka bude vyzvána k tomu, aby učinila úvodní eh, vystoupení, které nesmí přesáhnout 10 minut. Tento úvod pak eh, povede k tomu, že během 2 hodin 45 minut se budou klást otázky, které budou zahájeny představiteli jednotlivých politických skupin. Budeme tedy aplikovat princip ping-pong, to znamená 3,5 minut maximálně, 45 vteřin na každou otázku, 1 minutu a 45 vteřin na každou odpověď paní komisařky, dále 30 vteřin pro návaznou otázku a 30 vteřin na konečnou odpověď. Připomínám, že řečnická doba poslanců je omezena na 45 vteřin. Čím budou stručnější tyto otázky, tím bude mít dezignovaná komisařka více času na odpověď a na následné odpovědi. Chci připomenout, že následné otázky musí souviset s odpovědí designované komisařky a neměly by se týkat jiných témat. Jako předsedkyně výboru a předsedkyně tohoto zasedání si vyhrazuji právo nepřipustit následné otázky, které nebudou dodržovat tato kritéria. Budeme mít také dvě eh, další části, kde budeme aplikovat systém Catch the Eye ohledně témat, které byly eh, identifikovány eh, koordinátory. Poslanci, kteří budou chtít vystoupit v této diskuzi, budou mít k dispozici 15 a 20 vteřin, aby položili svoji otázku. Pak vyzvu komisařku, aby byla také velice stručná ve svých odpovědích. Chci vás informovat, že pro přidělení řečnické doby bude priorita poskytnuta členům a náhradníkům výboru e DV. Budeme mít také možnost vyzvat paní komisařku, aby upřesnila své odpovědi na některé otázky poslanců, eh, odpovědi, které nebyly uspokojivé nebo nebyly kompletní a které mi budou oznámeny zástupci jednotlivých politických skupin. Informuji vás, že vyzveme výbor pro životní prostředí a také AFET, aby se účastnili tohoto slyšení. Na závěr toho slyšení vyzvu designovanou komisařku paní Jelevu, aby učinila stručné konečné vyjádření, pokud si to bude přát. To, ten, tato diskuze bude tlumočena do všech jazyků. Všichni řečníci mohou používat svůj vlastní jazyk. Řečníci jsou však vyzváni k tomu, aby brali v potaz, eh, že se jejich vystoupení tlumočí a snažili se tedy nehovořit příliš rychle. Připomínám, že diskuze bude eh, přenášena přímo v rámci webstreamingu na webových stránkách parlamentu a dále také bude k dispozici eh, videonahrávka na stejných webových stránkách. Tato diskuze bude také vydána písemně v zápisu in extenso, který bude k dispozici v co nejkratší době. Pokud dovolíte, zahájíme naše slyšení prohlášením politických skupin. Pan eh, Filip Kasmarek, EPP, má slovo pro vyjádření původní deklarace. Eh. Děkuji mnohokrát. Já vám dám pár vteřin, abyste si mohli nasadit sluchátka, protože budu hovořit polsky. Eh, paní kandidátko na postkomisařky, paní předsedkyně, dámy a pánova. pánové. Lisabonská smlouva hovoří o humanitární pomoci vlastně poprvé jako eh, je to považováno za jednu z našich vnějších politik. Je to vlastně poprvé teď v historii EU, kdy budeme mít komisařku odpovědnou za humanitární pomoc. Toto portfolio znamená jasný signál, že Evropská unie humanitární pomoc bere velice vážně a že hodlá posílit svou roli v této oblasti. Což si myslím, že je dobrý krok, krok správným směrem. A jsme rádi, že eh, zde E, tato e, e, role bude existovat na úrovni komise. A komise musí zajistit i soudržnost a doplňkovost, komplementárnost takovýchto aktivit. Humanitární pomoc, jak vidíme, je těžší a těžší a často to jsou velice těžké úkoly, jak jsme to zažili i v minulém roce. A e, jde o to, aby ta humanitární pomoc byla poskytována neutrálně a efektivně. Ale zatím to nevypadá příliš optimisticky. Děkuji. Pan Berman má nyní slovo. Welcome. Paní Želevo, vítejte. Vy a my nyní stojíme před velkým organizačním nepořádkem, protože vlastně došlo k rozdělení kompetencí mezi velký počet komisařů a nástroje rozvojové pomoci, jak to vypadá, spadají pod paní Aštonovou, rozvojový fond pan Pibalks, který bude mít na starosti tuto pomoc a vy eh, se postaráte o to, co zbylo z té humanitární pomoci. To znamená především opatření pro rozvojové země. Jsou to tři kabin- kabinety eh, a to znamená nedostatek nedostatek koherentnosti. Takže namísto toho, abychom vytvořili silnou roli, tak pan Baroso, jak to vypadá, spíše chce eh, vše rozmělňovat. EDF, humanitární pomoc a tak dále. To by mělo všechno splynout eh, eh, pod jednoho komisaře. Víme, že EDF musí hm, E, být i e, vyčleňováno e, v rámci evropského rozpočtu, ale Barroso to ignoruje. Takže jak vy zaručíte, že financování humanitární pomoci, že to se někde nevytratí? Jak zajistíte neutralitu a nestranost humanitární pomoci takto? Jak zajistíte úzký vztah a doplňkovost, komplementárnost humanitární pomoci s dalšími aktivitami rozvoje? Paní Želevo, než začneme s diskuzí, takže mm, bychom si měli vyjasnit, že je to v rozporu eh, s, mm, par, eh, s parlamentními eh, pravidly. Vy jste ne, nezmínila ve vašem prohlášení o finančních zájmech za rok 2008-2009, že máte podíly v konzultační firmě. Děkuji. Si. La parole est maintenant à monsieur Görens. Děkuji. A nyní pan Görens Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Úkol, který bude plnit budoucí komisařka pro humanitární pomoc bude velice důležitým posláním. Bude to důležité poslání, protože představuje reakci na situaci nouze. Bude to obtížné, protože reakce musí být rychlá a nestraná. Vzhledem k tomu, že reakce, kterou bude zajišťovat eh, komisařka, musí být nestraná, znamená, že v Evropě, kde Evropská unie zajišťuje jednak vojenské, ale i humanitární mise. V této souvislosti je nutné jednat tak, aby humanitární mise nebyla řízená jinými institucemi. Většinou akce, kterou eh, vedete, je určitá reakce na neúspěch. Ten neúspěch je východiskem a z tohoto důvodu je nutné dobře koordinovat veškeré aktivity obnovy a rozvoje. Budete tedy posuzována ohledně vašich schopností, vašeho talentu, týmové práce a ráda bych byl, kdybyste se zmínila o možnostech a také mezích vašich aktivit v rámci současného zadání komise. Děkuji a slovo má paní Keller za zelené. Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit některé body, které jsou důležité pro zelené. Eh, a eh, mm, takže váš, eh, vaše oddělení také bude muset řešit strukturální problémy, a, za které Evropská unie zodpovídá. To znamená, Evropská unie, komise a komisařka musí mít na starosti strukturální příčiny, které způsobují katastrofy a které znamenají, že se budou zvyšovat i potřeby z důvodu změn klimatu. Nám leží na srdci to, že mm, více a mm, mm, mm, že jste existují rozpory mezi eh, humanitární pomocí a různými eh, vojenskými operacemi, protože humanitární pomoc není zabezpečena dostatečně a i Bulharsko ještě nepřijalo oficiální strategii pro rozvoj a vy jste vlastně jediná evropská země, která neplní své závazky v této oblasti. Jak to vysvětlíte? Bulharsko to je jediný nový členský stát, který odmítl eh, se podílet na tom plánu budování kapacit Evropské komise. Takže jak vy zajistíte, že skutečně skutečně budete prosazovat řádně rozvoj. A dále, nedávno jsme diskutovali o referendu o zrušení jazyku jak u vás, jako je turečtina, takže co, jak se k tomu vyjádříte. A pokud jde o to prohlášení finančních zájmů, myslíte si, že jste se chovala transparentně, jak jste měla v tomto prohlášení a myslíte si, že to bylo skutečně tak, jak to mělo všechno být? Slovo má pan Sadil, ECR, minuta 30. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jménem naší nové eh, frakce, tak ECR eh, e tři rychlé body chce zmínit. Jeden se týká naší přípravy na krize. Já si myslím, že musíme nalézt způsob, jak zajistit dodávky v naléhavých situacích ve světě. Musíme být lépe připraveni na krize a to je vaše odpovědnost. Za druhé, musíme být také připraveni na potravinové krize, které nás čekají. Víme, že to, se, to, to bude v Etiopii, tedy v, v oblasti Afrického rohu a také my musíme mít větší finanční možnosti na toto než do posud. a to bude opět vaše odpovědnost především. A v neposlední řadě, za třetí, třetí, musíme se zaměřit na určité nevládní organizace. Já miluju nevládní organizace a vůbec celý nevládní sektor, ale, který dělá vynikající práci, ale ne všechny humanitární organizace Ehm, se chovají, jak mají, některé eh, se nechovají řádně a musíme umět dělat rozdíl mezi těmi, se kterými stojí za to spolupracovat a těmi, kteří pouze utrácí peníze, eh, těch 75 až 80 utratí na vlastní režii a to vůbec není k ničemu, potom neposkytují žádnou pomoc a já myslím, že to také bude vaše odpovědnost, takže dovolte i, abych později ve otázkách se zaměřil na tyto tři body. Zimmer. A na ní paní Zimmer za GUE. Frau Jeleva, wir begrüßen die... Paní Jeleva, my vítáme spojení humanitární pomoci a krizové reakce, reakce na krize a e, prevence. Doufáme, že Evropská unie bude moci být aktivnější. Naše eh, frakce, levá frakce v Evropském parlamentu, má, by ráda věděla, jak chcete zorganizovat eh, poskytování eh, prostředků pro prosazení této mm, síly. Jsou to vždycky velice vágní přísliby peněz a Mnohdy jsou tyto peníze poskytovány v nedostatečném eh, rozsahu. Chceme také vědět, jak chcete pracovat v oblasti prevence krizí a jak chcete bojovat eh, s klimatickými změnami a podporovat rozvojové země. Jak chcete zajistit aplikaci adekvátních nástrojů ze strany především Evropské investiční banky a jak chcete zajistit, abyste, eh, aby tyto prostředky poskytované v rámci reakce na krize byly adekvátně použity. Připomněla bych například to, že miliardová pomoc, která byla poskytnuta oblastem postiženým tsunami před několika lety, nedorazila v plném rozsahu la A A nyní dávám slovo paní Sinclair z EFD na minutu 30 vteřin. Madame Sinclair n'est pas là. Sinclair zde není. V takovém případě předávám slovo paní Jeleva, aby učinila svoje počáteční politické prohlášení. Deset minut. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mě eh, velkou ctí předstoupit před vás dnes jakožto kandidátka na komisařku. Se vstupem Lisabonské smlouvy v, v platnost se dostáváme do nové éry, která nám zástupcům evropských institucí nabízí eh, enormní možnost posílit úlohu Evropy jakožto globálního aktéra. Vždycky jsem se zasazovala o silnou a jednotnou Evropu, která si stojí za hodnotami, jako je důstojnost a solidarita a považuji za privilegium to, že budu moci v rámci svých kompetencí zastupovat evropskou solidaritu a hodnoty jak vně, tak uvnitř Evropské unie. Jelikož jsem dvakrát působila jakožto poslankyně Europarlamentu, je mi znám význam dialogu v rámci tohoto grémia. Parlament byl vždy úspěšný, rychlý a poskytoval podporu v rámci své činnosti. Já jsem rozhodnuta pokračovat eh, v této plodné spolupráci a dále ji posílit. Chci stavět na pevných základech, eh, které vybudovali mý předchůdci Emma Bonino, Paul Nilsson a další. Tato spolupráce bude velice významná, poněvadž eh, čelíme náročným úkolům ve spojitosti s klimatickou změnou a ekonomickými krizemi. Konflikty a přírodní katastrofy neberou v úvahu hranice. V současné době je mimo svůj domov 42 milionů lidí. Počet eh, katastrof souvisejících s klimatickou změnou se za poslední dekádu strojnásobil v Evropě mají na přírodní katastrofy eh, na svědomí lidské tragédie a každý rok si vyžádají 15 miliard euro. Ve, v rozvojových zemích jsou to právě ti nejzranitelnější, kteří jsou nejvíce postiženi. Vzhledem k tomuto scénáři, který je plný dramatických aspektů, musí Evropská unie vybudovat eh, si schopnost reagovat eh, adekvátně na krizi. Já budu usilovat v rámci své činnosti o koordinaci, protože musíme v eh, době ekonomické krize nejlépe využívat zdrojů, které máme k dispozici. Mé portfolio spojuje s mm, využívání zdrojů a zkušeností komise a členských států. Chceme maximalizovat eh, schopnost Evropské unie reagovat na přírodní katastrofy a chceme být na ně připraveni. Chceme vždy adekvátně a rychle reagovat na jakoukoliv krizi. Na mezinárodní scéně eh, budu vstupovat v kontakt s Radou partnerů, ať už je to OČA, Světový program poskytování potravené pomoci, Vysoký komisař pro uprchlíky, UNICEF a tak dále. Vážení poslanci, Evropský koncenzus o humanitární pomoci poskytuje Evropské unii možnost realizovat a rozvíjet silnou politiku. Já chci stavět na této politice a neustoupím předtím, abych své úsilí, eh, aby, abych, abych své úsilí směřila k tomu, aby členské státy spolupracovaly. Budu také spolupracovat s Catherine Ashtonovou. Eh, dovolujte mi, prosím, zmínit několik priorit v této eh, úvodní zprávě. Budu se zasazovat o posilování mezinárodního monetárního práva. Přitom mi jde především o to zabránit brutálním válečným metodám, cíleným útokům na civilisty a sexuálnímu násilí. Dále se budu zasazovat o e, přístup k lidem v nouzi. Peníze ne vždycky stačí. Abychom mohli poskytnout úspěšnou pomoc, E, musí být humanitární pracovníci možnost také adekvátně pracovat. Ten poslední bod má naprostou nezbytnost, poněvadž mnohdy vlády nedovolují humanitárním pracovníkům přístup ke svým lidem. Chtěla bych pomoci lidem e, v eh, Darfuru, na Sri Lance a v Další prioritou potom bude jasné oddělení humanitárních a vojenských aktivit. Stále častěji používají eh, vojáci eh, strategie, které mají za cíl získat v srdce civilistů. Chci rozlišovat mezi těmito dvěma aktivitami a chci zajistit, aby byli humanitární pracovníci ochráněni před vojenskými akcemi. V roce 2008 bylo zabito 122 humanitárních pracovníků. Je to více obětí, eh, než bylo v řadách příslušníků mírových sborů OSN. Mým osobním zájmem je eh, vyjádřit eh, vyjádřit hold eh, těmto lidem, kteří zaplatili tuto cenu v Afghánistánu, v Gaze, na Sri Lance, v Somálsku či v Darfuru, v Čadu, anebo Demokratické republice Kongo, abych zmínila jenom několik států, je řada dobrých případů eh, těchto problémů, které jsem právě zmínila. Tyto eh, s... Při... Řešit tyto věci bude jednou z mých hlavních úloh a předem vám děkuji za vaše podněty a náměty. Chci nám všem připravit lepší budoucnost. Jakmile pomene nejhorší fáze krize, bude nás čekat eh, další fáze, kdy budeme muset společně eh, přejít eh, od podpory k vytváření naděje. V tomto smyslu bude jednou z mých priorit nabídnout koherentní a dobře koordinovaný přístup Evropské unie. Budu spolupracovat s paní Aštanovou a panem P. Balksem. Dámy a pánové, členové Evropského parlamentu. Co se týče civilní ochrany, Eh, zde vnímám jako přidanou eh, hodnotu tuto civilní ochranu. Klíčovým slovem je lepší příprava a lepší koordinace. Každý členský stát je zodpovědný za svoji civilní ochranu. Ale pokud budeme mít informaci o počtu eh, například nemocnic nebo stanů, které jsou k dispozici v jednotlivých členských státech, a o místu, kde budou zapotřebí, můžeme postupovat mnohem efektivněji a můžeme si vzájemně lépe pomáhat. V tom vidím smysl eh, nové eh, doložky o solidaritě. V tom vidím evropského ducha. V důsledku toho je nutné zajistit úzkou spolupráci s paní Malstrem a hodlám zmodernizovat komunitární mechanismus civilní ochrany a zajistit, aby všechny zainteresované strany se účastnily. Máme operativní štáb, který je schopen koordinovat pomoc v dobách krize, tak aby se pomohlo evropským občanům a ostatním populacím mimo hranice Evropského společenství. To bude celkový přístup, který bude pokrývat celý cyklus od prevence až k obnově rekonstrukci. A v neposlední řadě po rozsáhlých konzultacích předložím zcela jistě návrh pro ustavení dobrovolného evropského sboru, dobrovolnického evropského sboru, tak eh, jak je to zakotveno v Lisabonské smlouvě. Vážené poslankyně a poslanci, chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu za to, že byl vždy přítomen, když se jednalo o budování silné kapacity v Evropě, která měla reagovat na katastrofální situace. Samozřejmě, že bylo nutné odhlasovat rozpočty v rámci všech těchto situací. A v tomto duchu jsme vždy žádali, aby se eh, výbor vybavil dostatečnými prostředky z hlediska i politických nástrojů. Podle mě toto slyšení je první etapou ve spolupráci, která by měla být plodná a jsem velice ráda, že s vámi mohu spolupracovat že mohu spolupracovat se zástupci členských států. Budeme postupovat společně proto, aby toto nové portfolio se stalo skutečným zlepšením. Musíme zajišťovat materiální pomoc a vedle toho musíme šířit naději v lepší budoucnost. Děkuji vám za vaši spolupráci. Nous allons maintenant avoir une... Dobře, takže nyní budeme mít eh, Catch the Eye po pěti minutách. Bude se to týkat problému eh, humanitárního deficitu, otázky nezbytné koordinace jednotlivých portfolií v rámci komise a problému propojení mezi naléhavou pomocí, eh, obnovou a rozvojem. Monsieur Guerrero, vous avez la parole. Pane Guerrero, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl se zeptat kandidátky, aby eh, nám řekla, jakou má koncepci eh, programu eh, rehabilitace, to znamená ten přechod mezi těmi reakcemi. Na otázky mám jenom ale 15 vteřin. Legatura cu... Cum vedeți cooperarea cu diverse organisme regionale. Takže e, jde o to, jak e, vidíte spolupráci s e, různými regionálními organizacemi a s, US, a s OSN, pokud jde o ty krizové situace, třeba přírodní katastrofy a jiné katastrofy. Pan Svensson. Tak se Det finns grupper som exempelvis... Děkuji zde existují eh, eh, třeba skupiny jako rusní uprchlíci nebo i Romové, eh, kteří také potřebují humanitární pomoc. Často hovoříme o humanitární pomoci mimo hranice EU, ale jak si myslíte, že je možné koordinovat pomoc i pro tyto lidi, kteří potřebují? Ano, pan Landersdorf. Ähm, Děkuji, paní předsedkyně, jakožto Eh, předseda Komise pro eh, spolupráci s, OSN. Mám otázku, jak si představujete spolupráci s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky a také s UNICEF, pokud jde o, kon, pro, o účast dětí v, konfliktních, v konfliktech? La parole est à monsieur Fisas. Slovo pan Fisas Ayala. Poslední otázka. Děkuji. Já bych chtěl vědět, jak jaký je rozdíl mezi mezinárodní spoluprací, která eh, existuje v rámci komise, a eh, pomoci pro rozvoj, mm, která je eh, v portfoliu pana Pibalkse. Jaký je zde rozdíl? Paní Želevo, máte slovo na tři minuty. Thank you very much. So... Děkuji. Já Eh, skutečně si myslím, že eh, ten nedostatek humanitární pomoci to je eh, velký problém a úkol, kterého se chci zhostit v rámci nového portfolia a já zde nevidím nějaký problém v tom, mm, z důvodu rozdělení kompetencí mezi rozvojovou pomocí a humanitární pomocí. Takže vlastně teď jsou to dvě portfolia v minulosti. Zde jsme měli další příklady a fungovalo to v praxi v případě zemí, které nebyly zeměmi AKT, kdy i tehdy tyto dvě portfolia byla oddělena. Takže teď konkrétně, abych konkrétně zodpověděla na vaše otázky, které jsem od vás dostala ohledně o ty programy rehabilitace. Jak víte, my nyní máme toto v našem portfoliu v rámci tedy rozpočtu na humanitární pomoc jsme vyčlenili prostředky, to je eh, tedy eh, třetí pilíř, eh, to je prevence katastrof a my se těšíme, že posílíme my se těšíme, že posílíme i zde ten vztah právě s těmi záchrannými akcemi a e, e, těmito aktivitami. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že zde existuje určitá rozdílná charakteristika mezi rozvojovou pomocí a humanitární pomocí je určitý rozdíl a e, takže je to důležité. A v případě rozvojové politiky, která i zahrnuje tu otázku rekonstrukce, rehabilitace, tak i potřebujeme velkou podporu dotčené země vždycky. A, takže já bych chtěla zmínit zde důležitost spolupráce s těmito zeměmi, s jejich příslušnými místními orgány. Samozřejmě toto bude mm, ale spadat do portfolia kolegy Pibalkse. Regionální organizace OSN a takže zde já vidím, že existuje velká výhoda v tom, že nyní já mám tedy mezinárodní spolupráci ve svém portfoliu, protože to znamená přesně posílenou spolupráci se Spojenými národy a především eh, s organizacemi OSN, eh, které působí na Eh, poli eh, mezinárodní humanitární pomoci, to je OCHA, ale i v případě uprchlíků UNHCR a eh, jsou zde organizace, které se zabývají vysídlenci. Takže mm, to, paní Želevo, i vám, i pro vás platí, že musíte dodržovat čas. A nyní zahájíme první kolo otázek a odpovědí. Připomínám strukturu, vždy 45 vteřin pro otázku, odpověď 1 minuta 45 vteřin. A pak budeme mít následu nebo návaznou otázku na 30 vteřin a odpověď 30 vteřin. Odpověď opravuje eh, paní předsedkyně je minuta 45 eh, vteřin. Pan Gibičel začíná. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, paní Želevo. Není to všechno o penězích, eh, jak jste sama řekla. Jde také o plánování, přípravu a zajištění eh, proaktivního přístupu a předjímání potřeb. Jak eh, budete realizovat tento plán, který jste zmínila, jak budete proaktivní a jak zajistíte, že nebudeme pouze čekat, než jak si bude potřeba reagovat, ale jak budeme proaktivní? pokud jde o přístup k přírodním eh, katastrofám. Švela má slovo. Odpovím velice konkrétně. Jsem opravdu otevřená dialogu s parlamentem a plně s vámi souhlasím v tom ohledu, že musíme být proaktivní. Nesmíme pouze čekat na to, až ke krizi dojde. A jak víte, tak krize a naše okamžitá reakce a naše pomoc postiženým oblastem vychází z analýzy potřeb, jejich posouzení. Jelikož v současné době eh, můžeme pracovat eh, na humanitární pomoci a prevenci. Můžeme zajistit eh, spolupráci v terénu, mezi pracovníky v terénu a eh, tím zázemím. A je také významné, že můžeme nyní pracovat s jedním posouzením potřeb, jak v naléhavých situacích, ke kterým dochází v terénu, také jinde. A souhlasím s tím, že se nejedná pouze o finanční prostředky. Je tady také možnost zlepšit spolupráci na všech úrovních. Otázka na doplňující, pardon, čas na doplňující otázku, prosím. Uh, mohu to chápat tak, že až budou uh, plány proaktivních akcí, tak, se, uh, tak nás s nimi seznámíte? paní Želeva. Je také dobré možné e, vypracovávat scénáře dopředu a ne pouze reagovat na stávající krizi. A to je právě možné v rámci e, našich služeb v komisi, které e, poskytují profesionále, ale máme možnost předem připravit posouzení zapomenuté krize a to nám dává e, možnost lépe plánovat a připravovat naši reakci předem, mít určitý program dopředu a využívat prostředky, které máme k dispozici. Takže bych to podala takto. Opravdu teď máme dobré možnosti lépe spojit jak ty technické aspekty, a využití technických prostředků v konkrétních situacích. Ovšem můžeme zároveň připravovat dopředu scénáře pro reakci na krize, které třeba vyplynou z klimatických změn. Cashman, vous avez la parole. Cashman, máte slovo. Um, Paní předsedkyně, paní Želevo, jak víte, zde jsou různé řeči v kuloárech a my v našem výboru eh, se zabýváme pouze fakty. Já eh, nebudu mít žádnou doplňující otázku, ale ptám se v tom vašem prohlášení o finančních zájmech, které jste podepsala, tak eh, je zde něco, co vypadlo z toho, co jste opomněla a co byste nám chtěla říci? A máte nějaké zájmy, finanční zájmy, hm, různé podíly a podobně, které jste nenahlásila, paní Želevo? Ano, pane Kešmene, Děkuji za tuto otázku a předem vám říkám, že nikdy já se nevyjadřuji k těm různým eh, informacím v tisku, které se týkají o soukromého života mé osoby a dnes jsme se sešli, abychom diskutovali o významném tématu, což je humanitární pomoc a reakce na krize a jak se připravit eh, eh, do budoucna v této důležité oblasti, jak pomáhat lidem v terénu, jak eh, zabránit tomu, aby netrpěli a jak případně zmírnit jejich utrpení. Ale protože jsem tady a já nemám co skrývat a eh, není žádná otázka, na kterou bych nemohla odpovědět vašem výboru, tak vás ujišťuji, že já jsem veřejnou činitelkou eh, již od roku 2007 a já jsem eh, mm, v prohlášení uvedla vše, eh, co jsem měla. A jenom ještě jednu větu. Všechny ty řeči, ta naštění i proti mému manželovi či mé osobě, to je úplně nepodložené já myslím, že nyní bychom se měli e, zaměřit na téma slyšení. Děkuji. Doplňující otázka? Ne. La parole est à monsieur Görens. Pan Görens má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Moje otázka se týká schopnosti Evropské unie reagovat na situace, které se vyžadují intervenci v rámci vašeho portfolia. Převážně tyto kapacity mm, vyplývají členských států, protože Evropská unie nemá. Chtěl bych vědět, zda tato schopnost zareagovat na konflikty nebo na přírodní katastrofy, zvláště z hlediska logistiky, zda tyto kapacity jsou postačující. Jakým způsobem byste chtěla případně řešit deficit v této oblasti? Paní Leva, máte slovo. Esica, in no cases enough. A skutečně žijeme v těžké době nejenom z důvodu ekonomické a finanční krize, ale i z důvodu změn klimatu. To je třeba brát s veškerou vážností jako zdroj, příčinu katastrof. A Eh, jako odpověď bych řekla, že nyní, když máme eh, civilní ochranu a humanitární pomoc v rámci jednoho portfolia, je to poprvé, tak vás ujišťuji, že se budu maximálně snažit o lepší připravenost eh, abychom byli schopni lépe reagovat, abychom byli připraveni, aby zde byl řádný výcvik, naplánované akce, abychom využili veškeré kapacity, které spadají do toto portfolia, abychom mohli i apelovat na členské státy, aby se připravovali a aby i přispívali na evropské úrovni, abychom mohli využívat ten mechanismus eh, eh, snižování eh, rizika katastrof a další nástroje, které máme pro posilování našich schopností, tedy kapacit, abychom se lépe na tyto situace připravili. Doplňující otázka, pan Gerenc. La question supplémentaire concerne la... Návazná otázka se týká rozdělení nákladů mezi členskými státy. Hodláte vyzvat členské státy, aby učinili určité snahy v rámci určitého rozpětí, aby snahy jednoho členského státu byly víceméně srovnatelné se snahami ostatních? Chcete zadat určité procento HDP z hlediska financování této kapacity, reagovat na eh, tyto naléhavé situace? Paní Jeleva? Response to disaster. Reakce na katastrofu je nebo na krizi je přirozeně první fází a je to v kompetenci státu. Nyní podle stokomského, stokomského programu máme možnost lépe se na evropské úrovni připravovat na krize a lépe využívat svých prostředků a projevit solidaritu prostřednictvím naší pomoci. Mohu vás ujistit, že budeme revidovat. O, Omlouvám se, musím vás předušit. Paní z Argentíny, prosím. Thank you, chair. Madam Geleva. Děkuji. Paní Želeva, vy jste řekla, že jste nyní veřejným činitelem a veřejní činitelé e, nemají žádný e, soukromý život z hlediska financí a to se týká i jejich e, e manželů či manželek. Já musím položit ještě jednou tu otázku. Proč jste nezměnila své eh, s finanční zájmy v, ve společnosti Global Consult v 2008-2009. Obchodní rejstřík eh, v Bulharsku vás stále vede jakožto eh, manažerku a vlas, vlastníka této společnosti. Thank you for this. Děkuji za zopakování této otázky. Ráda bych vás ujistila, že jsem uvedla vše, co jsem byla povinna uvést v té době. Můžete to nechat si potvrdit finančními institucemi v Bulharsku. Mohu vám předložit eh, složku, která je rozsáhlá. Obsahuje oficiální dokumenty jak v bulharské, tak anglické verzi, jazykové verzi. Já jsem přirozeně tuto otázku očekávala. tu otázku eh, vyvolal dopis, který zaslal můj bulharský, moje bulharská kolegyně Evropské komisi. Dovolte, abych vás ujistila, že v Bulharsku existují instituce, i rovněž finanční instituce, které vše zkontrolovaly. Mé prohlášení ohledně finančních zájmů a prohlášení ohledně střetu zájmů byly prověřeny parlamentem. V parlamentu existuje výbor podobný vašemu a tento výbor rozhodl, že vše je v pořádku. Vše je naprosto v souladu s bulharskými zákony. Ještě jednou děkuji za tuto otázku. Můžete se na tuto služku podívat, obsahuje oficiální dokumenty. Pokud budete mít zájem, podívejte se na tu složku, nemám co skrývat společnost, kterou se zmínila, nebyla tehdy činná. A to se doložit eh, z dokumentů eh, od finančních úřadů. Je doplňující otázka? Ano. Děkuji. Pokud jste tuto otázku očekávala, tak eh, by určitě nebylo věci, kdybyste to zmínila. Otázka, prodala jste společnost Global Consult a za kolik, v případě, že ano. A pokud tedy ano, tak proč to není e, někde součástí prohlášení? Paní Želeva? Já jsem tu společnost uvedla. Ta společnost je vedená v ale není na trhu činná. O tom se můžete přesvědčit. Vzhledem k tomu, že to je velice důležitá otázka, ráda bych ji zodpověděla ve své mateřštině. Takže teď musíme přerušit. Dobře, tak přidáme ještě čas, takže můžete se vyjádřit ve své mateřštině. So. I can answer the question? Okay. bych uh, chtěla да отговоря uh, на въпрос. Chtěla bych odpovědět na tuto otázku, protože jste položila otázku vlastně po druhé. Jedná se o obvinění, které není podložené a které souvisí s mojí kolegyní která je poslankyní, která poslala dopis Evropské komisi. Chtěla bych eh, vám ukázat, pokud chcete, všechny úřední dokumenty, které se týkají této problematiky. Pokud si to budete přát, mohu vám předat tyto dokumenty a mohu tak učinit aniž bychom eh, zde trávili touto otázkou čas a hovořili o detailech, které eh, nám tím zaberou čas eh, z hlediska důležitějších otázek. V mé zemi existují instituce, které zajišťují finanční audit a všechny možné druhy finančních kontrol, aby mm, aplikovali normy transparentnosti. Chtěla bych vás vyzvat, abychom pokračovali v této diskuzi zde a zaměřili se na eh, samotnou podstatu mého portfolia. Chtěla bych vás ujistit, že jsou zde k dispozici úřední dokumenty v tomto ohledu, které byly zveřejněny úředními institucemi v Bulharsku. Kdokoliv chce zjistit další podrobnosti, může mě o tyto podrobnosti požádat nebo případně se obrátit na instituce v Bulharsku, informovat se ve městě, kde pracuji a kde žiji, skontaktovat instituce, případně i mého manžela a ujistit se tímto způsobem o tom, že zde není nic nezákonného a že se zde nic neskrývá. Myslím, že nyní bychom se měli soustředit na humanitární pomoc, protože na světě je mnoho lidí, kteří trpí, jejichž život je ohrožen, zatímco my zde nyní ztrácíme čas těmito nepodloženými obviněními. Ještě jednou bych chtěla říci, že zde není nic nezákonného v mých aktivitách ani v aktivitách mého manžela. Nedošlo k žádnému soudnímu vyšetřování, které by se vztahovalo na moji osobu. Nevím, co vás inspirovalo eh, k těmto otázkám, ale ještě jednou, kolegové, apeluji na vás. Eh, tato diskuze není tím nejpodstatnějším našeho dnešního setkání. Dobře, takže vrátíme se k otázkám a odpovědím slovo má pan eh, Sarad, Zahradil z ECR. Thank you, Madam Chair. Uh, just... Děkuji, paní předsedkyně. Uh, ten, v tom mém prvním vstupu jsem se zmínil problematiky potravinové krize. Tak se ptám, paní kandidátky, jaká je strategie proti nadcházejícím potravinovým krizím a čemu dáváte přednost? Liberalizaci obchodu nebo nové politice, pokud jde o potravinovou pomoc, obchod? Děkuji, paní Želevo. Uh, uh, Děkuji za tuto otázku. Na mezinárodní úrovni vy víte velice dobře, že se snažíme eh, se tomu věnovat a eh, reformovat eh, tu umluvu o potravinové pomoci a ujišťuji vás, že mm, budu dbát na to, abychom aktivně se zapojili do této diskuze. Pokud jde o úroveň operativní, zde my jsme se zavázali k tomu, že budeme používat nové metody, nové postupy, které budou efektivnější a e, i koherentnější, systematičtější v terénu. Takové příklady, které mohu zmínit, pár z nich. Třeba snažíme se být inovativní a skutečně e, vytvořit nové nástroje a možnosti to znamená nejenom eh, rozdělovat potraviny, ale i eh, hotovost v situacích, kdy se snažíme podporovat i místní obchodníky a eh, trhovce. Takže můžeme být inovativní, můžeme použít naši představivost a mm, mm, používat celou škálu různých metod a nástrojů Eh, pro účely potravinové pomoci a pro účely prevence potravinové krize. Doplňující otázka. Uh, thank you very much. I have a question regarding the procedure. Uh, Doplňující otázka. Doplňující otázka. Ano? Ano. A poté eh, paní Cimerová. Yeah. Uh, Já mám technickou poznámku, dovolíte-li. Jsme zde svědky debaty, kde podle mého názoru je potřeba vyšší transparentnosti. Jméno poslankyně paní Pavlanové bylo zmíněno jakožto jméno osoby, která jako první přišla s těmi obviněními o kterých eh, zde hovoříme. Pokud je o osobní bezúhonost paní Želevy, myslím si, že byste měla položit otázku paní Parvanové, aby se k tomuto vyjádřila. Děkuji. Myslím, že to je velice dobrá myšlenka, takže využiji své pravomoce jakožto předsedkyně eh, tohoto grémia a předávám vám slovo k vašemu vyjádření. Děkuji, mohu hovořit? Paní předsedkyně, jelikož zde zaznělo mé jméno, jakožto osoby, která informovala komisi, rád bych uvedla, že do, opravdu eh, jsem byla požádána o sdělení obsahující informaci. A co uvádí paní Želeva, není podle mého názoru pravdou, obávám se. Pokud se podíváte na ten úřední profil, který předložila tomuto výboru a komisi, je to její oficiální eh, životopis. Od roku 2001 do roku 2003 působila v této společnosti, stejně jako od, let 2004, od roku 2006 do roku 2007, což není v souladu. Eh, to není pravdou. Od 14. Eh, června 2006 do dubna 2009 byla činná. A v tomto případě podle bulharských zákonů eh, je zde nesoulad s pravidly. Poslanci parlamentu či Evropského parlamentu nesmějí zastávat tuto pozici. Tato společnost byla navíc prodána, ale ona nebyla opravdu prodána, byla pouze eh, přejmenována a vlastníkem 60% akcí je nadále paní Želeva. Toto jsou úřední údaje které jsme získali a které prověřili právníci. I ve Financial Times je v dnešní vrání e, analýza, takže jsem to nebyla pouze já. Nemyslím, že jsem pochybila. Já jsem pouze poskytla tuto informaci komisi, abych e, se vyhnula chybám v budoucnosti. Děkuji. Děkuji, paní Paranova. Paní Želeva, máte možnost zodpovědět eh, na, zodpovědět to mm, sdělení. My tady nehovoříme o žádné zášti, hovoříme o oficiálních eh, údajích a Slyšeli jsme tady, že údaje, které paní Želeva předložila, eh, nejsou v souladu s bulharským právem, takže paní Želeva budete mít stejný prostor, eh, jako měla paní Paranova. Děkuji, paní předsedkyně. Ani paní Parvanová, ani já sama nejsme právníky a proto znovu opakuji a zdůrazňuji že v mé složce jsou k dispozici všechny dokumenty, které jsou nezbytné a tyto dokumenty jsou v souladu s bulharskou legislativou. Doufám, že tento výbor bude nadále hovořit o problémech, kvůli kterým se zde setkáváme. Požádám svoje spolupracovníky, aby vám rozdali příslušné dokumenty. Vše, co mohu říci, je, že tato společnost, která byla několikrát zmíněna, již nefunguje od podzimu a v souladu s bulharskou legislativou toto bylo přiznáno, deklarováno a mohu to prokázat na základě dokumentů. Nemyslím si, že je nutné stále opakovat tuto záležitost. Nevím, jaké postupy se uplatňují ve vašem výboru. Nevím, eh, zda takováto prohlášení eh, jsou v pořádku, ale chtěla bych vás eh, požádat, abyste se drželi příslušných dokumentů. Tyto dokumenty jsou zde k dispozici. Kdybych porušila zákon, tak bulharské orgány by to zjistili a zveřejnili. Proto mi dovolte abych vás ujistila, že finanční instituce a úřady a soudy v mé zemi fungují. Instituce a orgány tohoto typu jsou zde proto, aby posoudili pravdivost příslušných dokumentů. Mimo jiné bych se zmínila také o existenci parlamentního výboru, který je v mém parlamentu vaším partnerem. A Chtěla bych říct, že se domnívám, že jsme se sešli zde proto, abych vám mohla prezentovat moji kompetentnost v oblasti humanitární pomoci. Znovu opakuji, že bulharský parlamentní výbor prohlásil, že zde není konflikt zájmu. Já myslím, že požádáme službu komise, aby nám e, předala tu složku s finančními záležitostmi paní Želevy, tak abychom ji mohli pročíst. Paní předsedkyně, další technická poznámka. Já si myslím, že dneska e, jsme slyšeli že paní Želeva se nějak vyjádřila a já si myslím, že bychom měli zkoumat um, kompetenci paní Želevy působit uh, v, v rámci tohoto portfolia. Já si myslím, že uh, tento postup je chybný. já si myslím, že není vhodné, aby eh, tady eh, byl eh, jaksi rozesílán tento dokument. Nemusíme se zabývat tímto dokumentem teď v tomto výboru. Děkuji. Nyní přejdeme na slyšení přidružených výborů. No? No? No. Pardon. Pardon. Pardon. Bon. Bon. Bon. You have a point of order? Máte technickou poznámku? Ano, e, otázku technického charakteru. Zde se roz, nyní rozdávají dokumenty v Němčině a v bulharštině, které nejsou e, přeloženy. A já to považuji za e, nepřijatelný postup, aby se během slyšení zde distribuovaly dokumenty, které nejsou v příslušných jazykových verzích. Žádám vás, abyste to zakázala. A abyste je stála zpět. je... raison à cette demande et Vyhovím této žádosti a žádám, aby tyto rozdávané dokumenty byly staženy pracovníky Evropského parlamentu. A slovo má nyní paní Cimer. Vrátíme se k otázkám. Máte 45 vteřin, paní Cimer. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měla celou řadu odborných otázek na paní Jeleva v souvislosti s výkonem úřadu, který chce obsadit. Ovšem musím i já za sebe nyní konstatovat, že není možné ty věci separovat. Otázka transparentnosti v našem výboru a rozhodovací schopnost našeho výboru z hlediska návrhu předloženého předsedu parlament, předsedovi parlamentu. Tato schopnost je zde spochybněna, takže já bych chtěla navrhnout, abychom nejdříve vyjasnili věci, které zde byly eh, vyjádřeny ohledně osoby paní Jeleva. A až toto bude vyjasněné, pak můžeme tedy v klidnější v jiné atmosféře dotazovat paní nebo klást otázky paní Jelevo. Jeleva. Bon, euh, il me semble que Zdá se mi, že stále se vracíme k té stejné otázce a možná tato otázka by měla být nyní vyřešena koordinátory a měli bychom pokračovat v odborných otázkách. Paní Cimer, chtěla byste položit odbornou otázku? Bon. Claire est Já. Nastala doba pro tuto otázku. Ano, ale já bych chtěla, aby tady byla atmosféra, kde by se dalo odpovídat smysluplně na e, otázky. Chtěla bych vědět od budoucí komisařky, jakým způsobem bude přistupovat k té skutečnosti, že v rámci klimatické změny budou stále častější, katastrofy. Jakým způsobem bude přistupovat k prevenci? Chtěla bych vědět, zda prevence nebo minimálně tlumení následků eh, patří tedy do portfolia budoucí komisařky a zda uvažuje o eh, specifickém financování, eh, které by bylo poskytnuto na tyto záležitosti ze strany Evropské unie. Paní Jeleva, děkuji paní Cimer za tuto otázku. Vzpomínám si na dobrou spolupráci v sociálním výboru s vámi, kdy jsem měla mandát jako poslankyně zde. Chtěla bych říci, že otázka, kterou právě jste položila, je velmi důležitá. Úvodní poznámce jste se dotazovalo, eh, zda budeme spolupracovat s Evropskou centrální bankou, Evropskou investiční bankou, zda můžeme zpracovávat tuto problematiku v tomto rámci a zda budeme mít nástroje pro eh, následky klimatické změny. Jak víte, eh, v současnosti je to velmi obtížné. Můžeme tak postupovat, pokud změníme patřičný nástroj. A to podle mého názoru bude patřit k našemu poslání. Spolehám se na Evropský parlament z hlediska podnětu a těším se dobré spolupráci s Evropským parlamentem, kde bychom mohli případně registrovat nové možnosti také ze strany členských států a také z hlediska spolupráce s Evropskou investiční bankou. Tak bychom mohli zajistit finance které by byly součástí našeho rozpočtu ohledně humanitární pomoci. V současnosti je to možné v omezené míře, to víte také, ale je možné uvažovat i o dalších možnostech. Je možné také změnit legislativní základ, aby to šlo eh, snázeji a eh, efektivněji. Paní eh, Sinclair je v sále? Ne. V tomto případě předávám slovo přidruženým výborům, to znamená zástupci Envy, je to pan Skilakakis. Tady jsem. Here, here, here. Uh, natural disasters. Přírodní katastrof, přírodních katastrof v posledních letech uh, přibývá a jak jste zmínila, lze je přečítat klimatickým změnám jsou oblasti například v Jižní Evropě, v mém regionu, kde se situace rok od roku zhoršuje, pravděpodobně v důsledku klimatické změny. Co hodláte zlepšit na mechanismu civilní ochrany vzhledem k tomu, co nás postihuje každé léto? Madame Želeva, Paní Želeva, máte slovo. Děkuji za tuto otázku. Já si eh, vzpomínám eh, na to, co se dělo v mé zemi i v sousedním Řecku. Musíme si být vědomi toho, že těchto případů bude stále více. Čeká nás toho víc. A z tohoto pohledu bych vás ráda ujistila o tom, že podle stokholmského programu je zde řada věcí, které můžeme podniknout, abychom zlepšili své schopnosti. A cílem je být efektivnější a fungovat ve smyslu solidarity. Především bych ráda podtrhla, že k dispozici nyní máme pilotní projekt, který bude revidován je to projekt, eh, v rámci něj se používají letadla pro boj s lesními požáry. V souvislosti s touto revizí projektu eh, chceme dát členským státům větší možnost eh, zmapovat a analyzovat situaci a udělat si jasnou představu o tom, jaké prostředky máme k dispozici v případě lesních požárů. Obecně musíme posílit spolupráci mezi členskými státy, ale také mezi členskými státy a komisí. A já jsem připravena dále pokračovat v posilování eh, našich kapacit a naší eh, připravenosti. Eh, omlouvám se, ale teď je prostor pro doplňující otázku. Jenom krátce. Předchozí komisař uvedl, že tento pilotní projekt nabízí rychlou reakci, jinak by e, nebyl realistický. Chcete ten projekt rozšířit anebo pouze zrevidovat? Paní Želeva? Měli bychom počkat na tu revizi a teprve poté e, uvidíme, co lze dělat. Já spolehám na činnost tohoto výboru i ostatních výborů, jakožto, jako například výboru pro životní prostředí. A budu čekat, že si uděláme jasnou představu o tom, zda je nutno ten pilot znovu revidovat. Myslím si, že stolgamský program a sdělení v parlamentu jsou velice jasná. Děkuji. Zahajuji druhé kolo otázek. Slovo má pan Kasmarek. Děkuji pěkně. V roce 2007 Evropský parlament, Rada a e, komise přijala Evropský konsensus e, o humanitární pomoci a na základě nějž byl přijat akční plán. Vy jste zmínila své priority, ale jsou tady další prvky tohoto akčního plánu, které jsou důležité z hlediska humanitární pomoci. Co na to řeknete? Pani Želeva, máte slovo. Přirozeně je nutné zrevidovat ten akční plán v první řadě. Je zde 42 opatření, která byla již uvedena v praxi nebo jsou uváděna v praxi. Já si myslím, že mohu říct toto. Ten koncensus představuje velice dobrý referenční dokument, eh, je velice kvalitně připraven z politického hlediska, podepsali je všechny tři evropské instituce. Určitě je zde však prostor pro zlepšení je potřeba eh, respektovat úlohu mezinárodního společenství, eh, které poskytuje humanitární pomoc. Musíme vzít v úlohu také eh, dopad klimatických změn. A já si myslím, že s pomocí tohoto výboru i celého parlamentu můžeme dosáhnout opravdového pokroku v řadě těchto oblastí. Je doplňující otázka? Ne? Potom tedy má slovo pan Berman. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Já e, nejsem spokojen s těmi odpovědmi, které jste dala. Je jasné, že je potřeba na vaší straně transfernosti odporná otázka. Jak se díváte na úlohu Evropské unie eh, v, e, z hlediska krize v, e, v Arenském zálivu? Paní Želeva, prosím o odpověď. Já se omlouvám, ale ne, nechytla jsem tu poslední otázku, tu poslední větu. Jaká je úloha Evropské unie při řešení humanitární krize v oblasti Adenského zálivu? Musíme být činní. Humanitární pomoc poskytovaná v terénu je opravdu nezbytná a právě proto musíme sledovat, co se děje v terénu. Máme tam odborníky, kteří jsou vysoký, eh, velkými profesionály. Pokud mě parlament potvrdí v mé funkci, tak eh, bych se ráda přesvědčila osobně o situaci v této oblasti a mohu vás ujistit, že krize, kterou jste zmínil, si zaslouží pozornost. Já se chci podívat na to, jak se pomoc realizuje v praxi a jak to všechno funguje. Doplňující otázka? V zemích, jako je Somálsko, je obtížné zachovat si eh, nestrannost humanitárních pracovníků. Jak chcete postupovat? V řadě zemí je to velice obtížné zachovat si nezávislost a nestranost. Ale to jsou zásady, v rámci níž poskytujeme humanitární pomoc. Musíme posílit ten koncensus eh, pro poskytování humanitární pomoci. Proto chci, aby v Somálsku a řadě dalších zemích jsme se nadále eh, pokoušeli Eh, přesvědčit všemi prostředky místní orgány tomu, aby nám poskytli nezbytný přístup, tak abychom mohli poskytovat nezávislou humanitární pomoc. La parole est à monsieur Gerens. Slovo má pan Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie je hlavním humanitárním aktérem má eh, v tomto důsledku určitou autoritu a má také specifickou odpovědnost, zvláště v rámci OSN. Rád bych se zeptal paní Jelevy, zda hodlá eh, dát nové politické podněty z hlediska reformy OSN na jedné straně a dále, zda považuje eh, mezinárodní humanitární právo jako právo, které odpovídá současným podmínkám. Máte slovo, paní Jeleva. Thank you. Děkuji. OSN a e, další mezinárodní organizace, které spadají do, pod OSN, to je důležité. E, to jsou důležití e, partneři, kteří poskytují humanitární pomoc v terénu. Je zde další, jsou zde další nevládní organizace, Mezinárodní červený kříž a, a další, ale eh, je tedy důležité mm, sledovat vývoj reform OSN, máte pravdu, souhlasím s vámi. Já nebudu připravovat žádné politické návrhy, protože eh, my můžeme vést pouze dialog s OSN a pomáhat jim spolupracovat s nimi, dobře se koordinovat a sledovat vývoj reform OSN a pomáhat jim přitom. Zároveň máme možnost, alespoň v mém portfoliu, mám i mm, oblast mezinárodní spolupráce, což znamená, že můžeme být aktivnější v naší spolupráci s, eh, s komisaři, kteří mají na starosti Relax, eh, tedy vnější vztahy a paní Eštonovou a budeme tedy dohlížet na to, aby ta reforma OSN byla efektivní. Máte doplňující otázku, pane Gerenci? propose a Navrhuji, aby od tohoto okamžiku jsme neměli již ty návazné doplňující otázky, protože máme velké spoždění. Takže budeme tedy nyní mít dvě minuty třicet na celý ten blok otázky, otázka, odpověď. Slovo má nyní paní Seršent. Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Želevo, já eh, jsem se připravila a neptám se na bulharské právo, ale já se eh, ptám na otázky týkající se našich evropských standardů. Mám jednoduchou otázku. Já zde mám ten materiály o Global Consult a hm, Global Spa s vašimi s vaším jménem. To znamená, vy jste prodala Global Consult, eh, název eh, se změnil, anebo stále jste vlastníkem Global eh, Consultu nebo Global Spa jednoho nebo druhého. Ano, my jsme si řekli, že tuto otázku budou řešit koordinátoři mezi sebou, nebudeme se k tomu vracet. Ano, chcete odpovědět, paní předsedkyně? Já chápu to tak, že paní Želeva se nepřipravila, ale ona sama řekla, že anticipovala tyto otázky. Já jsem se připravila, já jsem se připravila i na eh, humanitární pomoc, ale já jsem nedostala odpověď žádnou a eh, eh, paní komisařka, tedy paní kandidátka se nepřipravila, takže a já jsem nedostala odpovědi a mm, naopak vidím, že tady k té transparentnosti deklarované přistupujeme prazvláštním způsob, způsobem, takže prosím, paní Želevo, odpovězte na konkrétní otázku. To je posled, naposledy, kdy se k tomu vracíme. Paní Želevo, máte slovo. Děkuji. Já nejsem vlastníkem Global Consultu ani eh, té druhé firmy. Já nejsem vlastníkem, tak já nevím, odkud jste dostali ty informace. Skutečně ne. Tak podívejte se do bulharského obchodního rejstříku ještě jednou a potom si o tom promluvíme. Tak prosím, spojte se se mnou, přijďte za mnou do Bulharska, podívejte se, jak to tam je a podíváme se do všech možných rejstříků. Skutečně. Já vám v tom pomohu a budete moct přijet do Burgasu, kde sídlí ten obchodní rejstřík a e, dotčený rejstřík a já doufám, že e, e, vše bude vyjasněno pro vás i pro všechny zde v parlamentu. Takže naposledy vysvětluji, nejsem vlastníkem a ani té druhé jmenované firmy, já ani neznám její jméno a tak dále. Prosím, jste připravena přijet za mnou do Bulharska? Ano, já vás zvu. Budeme pokračovat a slovo má pan Zahradil. Zahradil, já to vyslovuji vždycky špatně omluvte mě. 45 vteřin na otázku. Děkuji, paní předsedkyně, ještě k té humanitární pomoci. Zde v komisi máme velice dobré oddělení jednotku, vynikající jednotku, která eh, eh, skutečně pracuje eh, na Eh, humanitární pomoci ECHO, ECHO a ptám se, zdali máte nějaké plány s touto jednotkou, s tímto oddělením, aby bylo ještě efektivnější a lépe připraveno na dlouhodobé plánování, mm, například, eh, aby mohlo eh, vytvářet ty strategické zásoby všude po světě a tak dále. Paní Želevo, máte slovo. Thank you. Děkuji. Ano. Já jsem připravena spolupracovat se všemi odděleními, eh, eh, které budou mm, k dispozici v komisi, eh, protože já si myslím, že naše práce především bude operativního charakteru. Mm, my máme poskytovat pomoc a máme zmírňovat utrpení lidí v terénu, tedy v různých místech na celém světě. A koordinace eh, mezi různými příslušnými odděleními je důležitá. Já jsem připravena tedy lépe koordinovat a vést lepší dialog a eh, propracovat vztahy eh, s různými odděleními. Samozřejmě dlouhodobá příprava je důležitá, je třeba se lépe připravovat na krize a já mm, jsem již zmínila přání eh, eh, eh, abychom byli schopni připravovat různé scénáře ještě předtím, než krize přijdou. Vous avez la parole. Strifler, máte slovo. Madame Geneva, pour... Hmm, paní Jelevo, abychom zde nezaměňovali úlohu humanitárních aktérů a vojenských aktérů v případě krizi, Víte, že koncensus humanitární pomoci stanovil priority v terénu a také potvrzoval v směrnici z Oslo a MCDE. Zvláště z toho důvodu, že je nutné zachovávat neutralitu, nestranost a nezávislost. Co hodláte učinit proto, aby tento koncensus byl uplatněn v této stěžení oblasti, zvláště v Afganistánu? jak chcete posílit dialog s vojenskými aktéry a s představiteli politických rozhodnutí, zvláště v kontextu humanitární pomoci. Paní Jelevo, máte slovo. Thank you for this uh, particular question. Děkuji za tuto otázku. Je to opravdu důležitá věc a je také součástí mých priorit budovat vztah mezi humanitárními pracovníky a vojenskými silami. Záleží na tom, aby se tady nestírala hranice mezi mandátem a úlohou humanitárních pracovníků a vojáků. Vy jste zmínil Afghánistán. To se dává jako špatný příklad kdy nebyla respektována zásada nezávislosti. Máme však také dobré příklady a osvědčené postupy, například v Čadu. Co mám v úmyslu, je posílit dialog především mezi vojenskými silami EU a komisí a rovněž také zapojit eh, ministry zahraničí a obrany v tom smyslu, aby se zcela jasně rozlišovalo mezi mandátem a úlohou eh, vojenských eh, sil a humanitárních pracovníků. Ráda bych také pracovala předem na scénářích pro řešení krizí ještě předtím, než dojde k nasazení vojenských sil. Takže, promiňte, říká paní předsedkyně, slovo má nyní přidružený výbor AFET, který je zastoupen panem Pasku. Well, thank you very much. So our discussions and all... Děkuji pěkně jsou tady náznaky toho, že jsou tady tři možné přístupy v rámci vašeho portfolia, pokud je o humanitární pomoc. Jednou je prevence, potom reakce a kombinace těchto dvou přístupů. Jak chcete tyto dva přístupy spojit? Paní Želeva, máte slovo. Nám jde o to přistupovat k tomu integrovaným způsobem. Jsou tady tři prvky, které je potřeba brát v úvahu a to je významné. Mnohokrát jsme o tom dneska již hovořili. O tom, že musíme být proaktivní. Musíme využívat systému prevence eh, rizik spojených eh, s katastrofami, to je součást eh, naší pomoci. Jsou tady různé prvky, které jsou součástí eh, toho preventivního přístupu a na to můžeme pracovat. A můžeme se pokusit eh, dosáhnout situace, kdy nebudeme sát pouze k rychlé reakci, ale budeme mít k dispozici i určité prostředky prevence. Sem patří cvičení, zapojování dalších aktérů, získávání nových subjektů na naši stranu, snaha o transparentnost, disponování prostředky a pokusit se eh, analyzovat eh, možné scénáře eh, reakce na krize. Myslím, že je to jednak naší odpovědností, ale musíme říct, že k tomu máme také možnosti a spojení mezinárodní pomoci a e, res, res, reakce na riziko může být spojena. Doplňující otázku nikoliv. Takže nyní budeme mít šestiminutový blok, ale zatím jsem nedostala otázky ze strany politických skupin, takže vynecháme tuto část, to znamená že se budeme moci vrátit k tříminutovému a třiceti vteřinovému dotazování. Slovo má paní Kretu. Naše eh, frakce eh, ve výboru Envy se ptala na eh, požáry v Jižní Evropě a na katastrofy typu záplavy. A vy jste na to částečně odpověděla úvodem, když jste řekla, že toto podporujete i podporujete ten nový Evropský orgán civilní ochrany. A jak přesvědčíte komisi a členské státy, aby vyčlenili finanční prostředky na tento nový orgán civilní ochrany EU, vzhledem k tomu, že je těžké vůbec splnit sliby, které jsme dali nejchudším zemím. Máte slovo. Děkuji za tuto otázku, která je zajímavá. A od roku 2006 probíhají jednání a to velice dobře. Již jsem zmínila, že e, již jsme začali s dobrým projektem i díky parlamentu, díky plodným diskuzím na toto téma. A Eh, skutečně můžeme posílit dialog a spolupráci mezi členskými státy a pomoci jim, aby se lépe připravili. Eh, a to znamená eh, využít ty možnosti mapování, analýz, které máme, vytvořit seznamy prostředků, které jsou k dispozici v členských státech pro případy takovýchto krizí nebo katastrof. A zároveň víte velice dobře, my jsme eh, například využili ty letouny eh, pro boj s požáry v létě minulého roku. To byla užitečná ukázka a je třeba nejprve mít jasno, jaké zdroje, jaké prostředky máme kde a poté eh, můžeme apelovat na eh, to, aby eh, členské státy si opatřili více prostředků eh, v první fázi, ale vzhledem k těžké době asi nebudeme moci navyšovat tyto kapacity, tyto prostředky. A paní Kretu, máte doplňující otázku? Ano. Já jsem se vás ptala ten orgán, který ještě neexistuje a Eh, takže se ptám, zda vy jako případná komisař, komisařka budete tedy podporovat tento orgán a vést ho. Tento orgán neexistuje, to máte pravdu, máme pouze pilotní projekt, kdy se snažíme zjistit, zdali to bude života schopné a teď budeme eh, analyzovat tento pilotní projekt a i parlament bude k tomuto vyzván, aby se vyjádřil. Zároveň je třeba, abychom byli realisti a uvědomili si, že civilní ochrana především v první fázi spadá do národních kompetencí. Pan Michel, Louis Michel, prosím. Paní předsedkyně, paní komisařko, velice rychle. Nejdříve, jaké nástroje byste mohla navrhnout pro to, aby se zvýšilo posíleně dodržování humanitárního práva, které je pošlapáváno, aniž by Evropa měla politickou kapacitu zareagovat anebo jednoduše toto odsoudit. Otázka je, myslíte si, že je možné propojit eh, tuto otázku dodržování eh, s otázkami Mezinárodního eh, trestního soudu? Předpokládám, že se budete snažit spolupracovat eh, s útvary OSN. Chtěl bych se ale zeptat, jakým způsobem budete postupovat v tomto případě, aniž byste zredukovala Evropskou komisi na eh, banální místo, které by pouze ehm, rozdávalo rozhodnuté věce bez specifika, eh, které s tím souvisí. Děkuji, pane Micheli. Za prvé, děkuji, že jste zmínil toto důležité téma mezinárodní humanitární právo. Nástroje, to víte lépe než já. V některých případech nemůžeme použít jiné prostředky, jiné nástroje než v diplomacii a snažit se přesvědčovat příslušné místní orgány, politické orgány a činitele, aby zajistili eh, přístup eh, humanitární pomoci. Ale eh, vždycky používáme i ten nástroj stability, ten se v praxi hodně používá a další nástroje máme, které má služba Relax. Také i můžeme využívat eh, mezinárodní eh, eh, organizace různé, kde budeme obhajovat dodržování mezinárodního práva více. A je nutné zde zdůraznit, že dodržování mezinárodního humanitárního práva je důležité i pro bezpečnost humanitárních pracovníků. Je to důležité pro jejich přístup. Mm. A v neposlední řadě je to důležité i pro efektivitu našich opatření. Tudíž já toto budu velice silně obhajovat. Máte doplňující otázku, pane Micheli? Ne? A nyní má slovo paní Levin. Děkuji, paní Tělevo. Já bych chtěla vědět, jak plánujete úspěšně implementovat evropskou strategii snižování rizik katastrof v rozvojových zemích, když žádné nové peníze nebyly vyčleněny na tuto strategii a změny klimatu způsobil člověk. Takže jaké konkrétní opatření budete prosazovat, abyste posilovali mezinárodní spolupráci s rozvojovými zeměmi, aby eh, se zajistila prevence těchto katastrof, respektive příčin, především eh, nelegální těžba dřeva například. Paní Želevo, prosím, máte slovo. Děkuji. Změna klimatu to je vlastně katastrofa, kterou zapřičinil člověk. Já bych řekla, že e, to není konkrétní odpovědnost humanitární pomoci zde přijímat nějaká rozhodnutí. A jak jste řekla správně, zde nemáme vyčleněny dodatečné finanční prostředky na to. Co můžeme dělat? Je osvěta. A můžeme se snažit vystupovat politicky aktivně tedy na úrovni politického dialogu a zde jako ministrně zahraničí Bulharska jsem se zúčastnila koreňské konference a zde můžeme, ano, být aktivnější ve třetích zemích, mm, protože známe jejich finanční situaci, mm, obávají se, že nebudou schopny eh, přispět eh, do boje proti změnám klimatu. Zároveň víme, že humanitární pomoc to je pouze jeden způsob, jak pomáhat lidem. To eh, není nějaké samospásné řešení pro utrpení všech. Paní Levin, máte doplňující otázku? Ano, vy jste zmínila, že jste byla ministrní zahraničí Bulharsku. Bulharska. Také bych se chtěla vyjádřit k tomu, že Bulharsko eh, eh, neposkytuje humanitární pomoc. Ano, paní Želevo, děkuji, že jste to zmínila. Eh, když jsem nastoupila do funkce, tak eh, pro mě to také bylo překvapivé zjištění, že nemáme eh, v rámci ministerstva žádný odbor nebo oddělení eh, pro tento účel. Upřímně řečeno, to je nová věc pro všechny nové členské státy v EU a mohu vás ujistit, že Eh, za těch šest měsíců, co jsem byla ve funkci, tak eh, se mi podařilo vytvořit zvláštní oddělení v rámci ministerstva zahraničí, eh, které má na starosti tedy rozvojovou pomoc a humanitární pomoc. A všechny nové členské země podepsaly. Ehm, se zavázali, že budou poskytovat humanitární pomoc. Slovo má paní Birgit eh, Schnieber-Jastram. Paní Želeva, vy jste úvodem eh, zmínila to, jaké účinky mají přírodní katastrofy především na chudé země a také jste uvedla, že usilujete o vybudování silné kapacity. E, tím klíčovým slovem tady je koordinace. Ráda bych věděla, co to pro vás konkrétně znamená. <coughs> Madame Želeva, vous avez la parole. Paní Želeva, máte slovo? Děkuji za vaši otázku a já bych řekla, že koordinace je opravdu klíčovým slovem. Ne pouze proto, že jsem nyní teď obdržela tyto tři aspekty do svého portfolia, ale také proto, že ty krize jsou nyní tak složité, že je potřeba spolupracovat s odborníky eh, v těch konkrétních krizových situacích a je opravdu důležité, nezabývat se tím pouze eh, v těchto centrálních eh, institucích a připravovat se na přírodní katastrofy. nebo krize, ale eh, pracovat i na scénářích a hodnoceních tzv. zapomenutých krizí. Záleží také na tom, abychom zajistili a zlepšili lepší koordinaci v postižených místech. Především si musíme uvědomit, že máme profesionály, kteří působí v službách komise. Máme ovšem také stovky terénních pracovníků, odborníků, kteří jsou schopni provést dobrou a skutečnou analýzu potřeb zdrojů a potřebných akcí. A jsou schopni to provést během několika hodin. Máte s tím související otázku? Chcete se zeptat na nějaké doplnění? Nikoliv.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 Já se narazuji kolegu. Paní Jelevo, vy, když jste odpověděla na pana Michela, tak jste i narazila na otázku bezpečnosti humanitárních pracovníků. Já mám přímou otázku k tomuto tématu, protože vy víte velice dobře, že zde eh, se zvyšuje počet útoků na humanitární pracovníky a eh, často eh, v podstatě tito jsou považovány za exponenty těch vzdálených západních západních zemí. A to, tito pracovníci jsou zásadní pro rozdělování pomoci v terénu. Já chci, abyste přímo odpověděla. A co hodláte učinit tedy vy jako Evropská unie? Co hodláte učinit pro posílení jejich bezpečnosti? Děkuji. I mentioned the safety and security of humanitarian... Vy jste slyšeli, že mezi mé priority patří ochrana humanitárních pracovníků v roce 2008, což je zaražející, bylo zabito více než 100 humanitárních eh, pracovníků. O svůj život přišli ve velice nebezpečných situacích. Co chceme konkrétně udělat? Chceme zajistit bezpečnost humanitárních pracovníků, působících v rámci našich humanitárních akcí a v tomto kontextu jsem připravena spolupracovat eh, se všemi příslušnými orgány a institucemi v té které zemi. Budu osilovat o kvalitní dialog se všemi aktéry v příslušných zemích, ať už ze státní či nestátní oblasti. Jsem si totiž vědoma toho, že eh, v ozbrojených konfliktech vždy existuje nebezpečí. Zároveň musíme lépe připravovat své humanitární pracovníky. Před eh, týdnem jsem se setkala se zástupci nevládních organizací a měli jsme velice otevřenou diskusi. Je trápí to, že mají nedostatek dobře školených pracovníků a zde můžeme dosáhnout eh, pokroku tím, že zajistíme lepší výbavu a se tyto pracovníky lépe připravíme na jejich úlohu. Máte doplňující otázku? Ano. Nell'esame organizacím, když se podíváme na ten plán do roku 2010, jakou roli hodláte dát těmto organizacím, jaké vztahy s nimi budete mít, jaké, eh, jak budete rozvíjet vztahy s těmito nevládními organizacemi? Želevo, máte slovo. Eh, NGOs are very... Nevládní organizace jsou důležitou součástí naší humanitární sítě, která působí v terénu. A zde mezi nimi jsou velice eh, dobře připravené organizace, mají nezbytné know-how a kapacity. Podpořím eh, nebo posílím spolupráci s těmito organizacemi, Ehm, já myslím, že máme i dobrá pravidla pro jejich výběr. Maintenant donner la parole à... Dáme slovo výboru životního prostředí, zastoupeného paní Estrelou. Děkuji. 6, o Parlamento adotou uma resolução sobre catástrofes naturais paní Levo, eh, Evropský parlament přijal eh, usnesení ohledně katastrofálních situací a také mm, chce podporovat eh, směrnici mm, v tomto ohledu. Také byl úmysl vytvořit observační místo z hlediska sucha. Chtěla bych se zeptat, předloží komise takovýto návrh ohledně řízení a Eh, reakce na požáry, s kartografií rizikových míst a jak to vypadá s plánem zřídit observatoř z hlediska eh, území, kde řádí sucho. Paní Jelevo, máte slovo. vy jste zmínila to monitorovací centrum, to je důležitý prvek mechanismu civilní ochrany. Je potřeba posílit eh, toto středisko, o to se zasazuje i tento parlament. Stokholmský program a další politické dokumenty o tom také hovoří. S Lisabonskou smlouvou a doložkou o solidaritě nyní můžeme posílit eh, toto středisko které je důležitým prvkem pro poskytování, pro solidaritu, z hlediska solidarity. A konkrétně k vaší otázce. Ano, pokud to bude přání parlamentu, tak jsem připravena naslouchat vašim návrhům. Jsem rovněž připravena na spolupráci a výměnu názorů a kdy se připravit a předstupovat před vás eh, s dalšími návrhy. Obrigada. A minha pergunta foi muito concreta. Vamos ter ou não uma direta? Ano, já jsem položila otázku. Budeme mít eh, směrnici ohledně prevence a řízení požáru nebo nikoliv? V souvislosti také s eh, tím, co existuje v oblasti záplav. Máte slovo. Um, directive is very... Směrnice je důležitým právním nástrojem. Je tady však i potřeba ve sboru komisařů o tom diskutovat. A já jsem připravena vyslechnout si vaše návrhy, poněvadž vím, že parlament již učinil hodně pro to, aby předcházel utrpení lidí v krizových situacích. Pokud je to přání parlamentu, tak to velice pečlivě zvážím. A nyní máme Catch the Eye blok. Pět minut. A bude se týkat tématu um, redukce humanitárního prostoru a pošlapávání humanitárního práva. Pane Berman, máte slovo. 15 až 20 vteřin. Děkuji. Pokud jde o situaci v Kongu, eh, kde si myslíte, že jsme selhali a jak se dá eh, předcházet budoucnosti podobným chybám? Stas, vous avez la parole. Pane Stas, máte slovo? Eh, situace v Gaze eh, je taková, že zde miliony osob eh, trpí a stát Izrael brání vstupu humanitární pomoci do této zóny jak budete postupovat společně s ostatními komisaři, aby humanitární eh, pomoc se dostala do pásma gazy. Um... Eh, paní kandidátko, eh, ke krizím dochází náhle a budete čelit situaci, kdy 27 členských států nebude chtít poskytnout předem peníze. Eh, jak chcete spolupracovat eh, s, se skupinou členských států, kteří nevěří tomu, co říkáte? Slovo, odpovězte na tyto tři otázky. Děkuji. Pokud jde o Kongo, jsme si vědomi toho, že ten humanitární prostor se zde zmenšuje. Musíme být aktivnější na všech úrovních. a pokusit se zlepšit spolupráci s místními orgány, s místními aktéry. Ujišťuji vás o tom, že to bude jeden z prvních úkolů, kterých se zhostím, pokud budu potvrzena ve svém úřadu. Pokud je o gazu, mohu vás také ujistit, že se chystám navštívit gazu. Bude to jedna z prvních mých destinací v novém úřadu, pokud budu potvrzena tato situace mne opravdu velice znepokojuje. Jsem si vědoma řady problémů a rovněž eh, nedostatečného přístupu humanitárních pracovníků. 95 obyvatel závisí na naší humanitární pomoci. Musíme být aktivnější, proaktivní a ráda bych vás ujistila o tom, že se vynasnažím opravdu vydat se přímo do gazy. 27 států, jakožto bývalá ministrině zahraničí Bohorská, vím, jak, já, jak je obtížná práce v radě při dosahování konsenzu. Je vždycky určitá skupina států, které eh, jak si vybučují, které nejdou s tou většinou já jsem motivována k tomu, abych lidi přesvědčovala. Other people. Ještě další dvě otázky, pan Hovit. Jakožto předsedkyně, pardon, z, eh, ministrně zahraničí, jak jste eh, podporovala respekt eh, k lidským právům a jak jste to komponovala do té činnosti v oblasti humanitární pomoci? Monsieur Kelly. Thank you. First of all, uh, compliments to uh, Madam. Děkuji. Otázka. Jak budeme poskytovat pomoc zemím, jako je Zimbabwe, eh, kde dochází k, zneužíva- k, porušování lidských práv a tak dále? Paní Strifler, ano, v návaznosti na to, co bylo řečeno ohledně eh, Končské demokratické republiky, řekla jste, že je to priorita, ale každým dnem eh, velký počet žen je znásilňován. Já bych chtěla konkrétnější odpověď. Eh, máte nějaký příklad, který byste uvedla ohledně toho, co se dá organizovat tváří v tvář tomuto velkému problému? Paní Jelevo, máte slovo a odpověste na tyto tři otázky. Human rights is uh, very important. Lidská práva jsou důležitým aspektem veškerých politických diskusí. Je zde však řada témat, eh, ať už je to krize na Balkáně nebo ve východních částích našeho kontinentu i mimo něj. A já jsem se velice aktivně účastnila eh, činností a akcí souvisejících s řešením těchto problémů ve své funkci ministrině zahraničí, pokud je o porušování lidských práv v Zimbabve a zmenšování humanitárního prostoru, tak to bych rád řekla toto. Je tady spousta věcí, které můžeme udělat. Jak už jsem však zmínila, eh, můžeme aplikovat eh, zdravou diplomaci, a pokud sice eh, přesvědčit politické orgány v té které oblasti k tomu, aby nám umožnili přístup do postižených oblastí. Musíme jít však ještě dál a pokusit se použít politického tlaku na tyto orgány a úřady, pokud jde o zajímavou otázku týkající se postavení žen v Kongu a sexuálního zneužívání, zneužívání na základě pohlaví, Mohu vás ujistit, že se tomuto tématu budu aktivně věnovat. A to z toho důvodu, že si v 21. století nemůžeme dovolit přehlížet sexuální zneužívání a zneužívání a násilí páchané na základě pohlaví, ke kterém dochází ve válečných konfliktech chci zapojit eh, čin eh, mm, své eh, podřízené do akcí, které budou směřovat k ochraně žen. Pan Ivo Vagre. Paní Želevá. Mrzí mne, že jste odpověděl, musela odpovídat na otázky v takové atmosféře, která se zde vytvořila, nebyla příliš podnětná. Doufám, že se to zlepší. E, předseda Barroso e, vám měl poskytnout e, posudek právního oddělení, pokud je o vaši záležitost, která zde byla diskutována. Nicméně, otázka zní, jsou dvě země, které brání poskytování humanitární pomoci, a to je Sudan a Izrael. Vy jste zkušenou političkou a bývalou ministrní zahraničí. Jak byste postupovala vůči těmto dvěma vládám, pokud, bys, pokud budete potrzena ve své funkci komisařky? Paní Želeva, prosím o odpověď. Humanitární pomoc je vlastně nezávislou záležitostí. A my eh, se můžeme pouze eh, snažit, aby tato pomoc mohla z naší strany být poskytována. Pokud jde o Súdán, tak já vím, že tam jsme velice aktivní a to už po řadu let. Situace se však opakuje v různých částech této země. Myslím, že mohu říci, že ta situace nás nesmí uspokojit, musíme se snažit dál a dál. Já jsem také zmínila, že jsem vždy připravena eh, setkat se s zástupci mm, úřadů v těch postižených zemích pokud jde o vztah Izraele a Gazy, tak vím, o co jde a vidím tady řadu možností pro aktivnější přístup a hovořit o, o technických otázkách se všemi zainteresovanými stranami. Chystám se navštívit Kazu, v případě, že budu potvrzená ve svém úřadu parlamentem. Je doplňující otázka? Ne. Dávám slovo paní Theo Karals. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Paní mm, mm, předsedkyně, je známo, že eh, ta mm, pomoc eh, i znamená, že E, některé organizace poskytují například e, antivirika pouze e, těm, kteří předloží analýzu krve, ale tito lidé většinou nemají přístup k takovémto zdravotnické službě kvůli korupci a podobně. Tento příklad nám ukazuje, že je to zásadní bojovat proti korupci na nejvyšší úrovni a poskytovat přímo tu pomoc lidem a mm, budete ochotna implementovat takovouto politiku? Hodláte přijmout tyto odvážné kroky? Paní Jelevo, máte slovo. Poskytovat zdravotní péči, to je důležitá část našich operací. Víte velice dobře. Humanitární pomoc vychází z potřeb konkrétních lidí. A když vznikne konkrétní potřeba v konkrétní zemi, třeba vy jste zmínila příklad AIDS, a tak i my budeme poskytovat nezbytné léky a zdravotní péči. A mm, mm, korupce na nejvyšší úrovni, to je nebezpečný jev, ale to není součást eh, naší činnosti bojovat proti korupci, ale my můžeme nějak přispět a skutečně se o to budeme snažit působit tak, aby léky a vše ostatní, co je potřebné, aby se poskytovalo konkrétním lidem, kteří to potřebují. Prosím, doplňující otázka. Hodláte vytvořit Evropskou humanitární pracovní skupinu Task Force, která by se zabývala všemi těmito potřebami ehm, Eh, to znamená eh, těmito potřebami, ne humanitární krizí jako takovou. Paní kandidátko, podle Lisabonské smlouvy eh, vytvoříme Evropský dobrovolný humanitární sbor. Hm, to je náš úkol. A když se mě ptáte na další task force, hm, ty skupiny, které by se zabývaly třeba zdravotní péči, je třeba hm, si uvědomit, ano, je to dobrá, možná užitečná iniciativa, ale hm, je třeba, abychom byli realisti, nemáme na to peníze v rozpočtu. A nyní má slovo pan David Maria Sasoli. Děkuji, paní předsedkyně, paní kandidátko. Eh, eh, eh, musím říci, že nejsem příliš spokojen s vašimi odpovědmi, které zde jste poskytla, pokud jde o bezpečnost eh, pracovníků v různých zónách, eh, oblastech, eh, kde působíme. Co byste navrhla vysoké představitelce a komisaři pro rozvoj, aby garantovali bezpečnost humanitárních pracovníků? Paní Želevo, máte slovo. Jak jsem již řekla, musíme pracovat na obou úrovních. Jak eh, eh, i, eh, i včetně bezpečnosti pracovníků, tak aby mohli užitečně působit v těch daných lokalitách a je třeba i možná zde posilovat výcvik a školení a na politické úrovni tak budeme muset i apelovat na ty dotčené třetí země, aby respektovali mezinárodní humanitární právo, protože to je právě mezinárodní humanitární právo, které e, zajišťuje poskytování humanitární pomoci. A je třeba tedy toto integrovat vy jste se e, zmínila o paní Eštonové vysoké představitelce. Já doufám, jsem si jistá, že určitě budeme výborně spolupracovat i právě v oblasti mezinárodního humanitárního práva, respektive dodržování tohoto práva. Pane Sasoli, máte doplňující otázku? Ano, Sudán. A ty, to je země, kde existuje e, Eh, eh, hodně této humanitární pomoci, ale méně než polovina obyvatel má přístup k pitné vodě. Co hodláte učinit, aby Evropská unie zde hrála eh, klíčovou roli a ne pouze, že by jenom přidělovala prostředky, finanční prostředky? Paní Dělevo, máte slovo. Sudán, to je země, která má hodně problémů s uprchlíky, s vysídlenými osobami a i má problém s pitnou vodou, i e, s dodávkami potravin a tak dále a tak dále. Dobře víte, že komise financuje různé operace již řadu let v této zemi. Jsme si vědomi této konkrétní situace a je to reflektováno i v ročním programu komise. Jsme si vědomi této situace a musíme poskytovat pomoc i e, právě těm, kteří nemají přístup k vodě. A nyní má slovo pan Preda. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěl poděkovat nebo poblahopřát paní Jelevě k nominaci na tuto funkci, mm, která e, e, se zaměřuje na hodnoty Evropské unie. Je to důležitý post. A za druhé, byste se již zmínila o jedné věci. A na to se ptám. Jak hodláte bojovat proti sexuálnímu násilí, které se e, začalo používat jako zbraň v konfliktech, jak jste správně řekla. Mohla byste e, ještě to rozvést, toto téma? Děkuji. Děkuji, paní Želevo, máte slovo. Mm, poskytujeme, nebo tedy Mm, těm obětem eh, sexuálního násilí a násilí založeném na pohlaví. Eh, eh, my zde poskytujeme nebo máme celou řadu opatření, jako například jsou to ty asilové domy pro ženy a dívky, které se staly obětí sexuálního násilí. Také i poskytujeme psychologickou pomoc, pomoc psychologů, podporu, eh, zdravotní eh, eh, péči, což je součást našich konkrétních opatření v různých situacích. A právě to platí i pro Kongo. A na politické úrovni hodlám se obrátit na parlament a předložit k tomuto politický materiál na úrovni eh, našich sektorových eh, odvětových politik. Eh, to musí být naše priorita, dělat osvětu a poukazovat na sexuální zneužívání, na ty případy sexuálního násilí v rozvojových zemích a na to, že tyto akty se zneužívají jako zbraň v konfliktech. A to jsou dvě věci, které hodlám učinit. Již eh, zde mm, existuje dobře etablovaná praxe eh, v terénu, kdy poskytujeme pomoc, včetně zdravotní pomoci. Ano, potřebujeme čas ještě na doplňující otázku. Máte doplňující? Ne. Děkuji. A nyní má slovo pan Neuser. Frau Jelena, im neuen EU Paní Jeleva, mm, existuje plán ohledně Afganistánu a Pakistánu od podzima a bylo řečeno, že bychom měli organizovat mm, snahy v Afganistánu a Pakistánu pomoci si sami. Jakým způsobem chcete koordinovat všechna opatření z hlediska NATO, OSN a EU? A druhá otázka, co chcete konkrétně udělat pro to, aby eh, všechny mm, civilní služby, eh, které poskytujeme v Afganistánu, se vyprofilovaly eh, z hlediska vojenské přítomnosti. Afganistán patří mezi země, kde jsme velice aktivní. Poskytujeme také vysoké finanční Eh, prostředky pro tuto zemi. A ta své pomoc je důležitá. Musím říct, že to spojení, respektive eh, takto v Afganistánu jsme svědky toho, že se tam směšují eh, jak se ty akce humanitárního charakteru a vojenských zásahů. A já chci zkoumat, eh, jak bychom mohli lépe eh, koordinovat eh, naši práci s vojenskými složkami. Tyto vojenské složky by měly zajišťovat přístup pro humanitární pracovníky. Ovšem oni vždy nejsou si vědomi této povinnosti nebo té skutečnosti, že by tuto pomoc eh, měli umožňovat. Musí tady jít eh, ruku v ruce eh, činnost humanitárních pracovníků a vojáků. Je to v podstatě největší projekt Evropské unie a mezinárodního společenství. A všichni musíme k tomuto přispět. Já jsem připravena, pokud jde o toto téma, pokud je o humanitární akce, tak eh, jsem odhodlána se tam přímo angažovat. Je doplňující otázka? Ano, krátce. Ve smyslu humanitární pomoci a ve smyslu eh, Karzajího, eh, snahy Karzajího vlády a jejich kroků chcete zahájit dialog eh, se zástupci Talibánu? S umírněnými zástupci Talibánu? Taliban kontroluje 60 eh, území země. Pokud jde o humanitární akce, tak je důležité, aby zde byl přístup a aby byla zajištěna bezpečnost eh, humanitárních pracovníků. I v té technické oblasti musíme spolupracovat se všemi aktéry, pokud chceme svoji pomoc poskytovat a pokud chceme eh, zajistit eh, bezpečnost a chránit životy těchto pracovníků. Paní, paní Strifler, ano, paní Jelevo. Eh, v dopise pana Barozo se hovořilo o tom, že civilní ochrana nyní bude řízena DG ECO. Myslíte si, že to znamená, že část operací civilní ochrany bude moci být financována rozpočtem pro humanitární pomoc? Jaké je vaše stanovisko vůči tomuto problému? Máte slovo, paní Levo. Uh, I would, uh, clearly uh, we have, Já už jsem jasně uvedla, že máme jasně definovaný rozpočet, položky v rozpočtu pro humanitární pomoc. Rozpočet činí 700 milionů euro a civilní ochrana má k dispozici další rozpočet. Tyto rozpočty se nebudou směšovat, naopak máme nyní možnost eh, eh, lépe svoji činnost koordinovat a udělat vše tak, aby se eh, civilní ochrana a humanitární pomoc navzájem doplňovaly a aby se zvýšila efektivita. Ovšem nebudou se ty rozpočty používat na nic jiného, než na co jsou určeny, poněvadž jejich charakter té činnosti, na které jsou černy, je velice, velice specifický. Doplňující otázka? Ne. Nyní dáme slovo přidruženému výboru, tedy podvýboru lidských práv. Je tady eh, jeho předsedkyně, paní Otala. Děkuji, paní předsedkyně. Bezpečnost humanitárních pracovníků byla již předmětem diskuse. Ráda bych paní Želevě položila otázku, a to takovou. Jak lépe zajistit ochranu základních eh, lidských práv těch, kteří byli vysídleni a kteří žijí v táborech? Jaký program byste aplikovala k tomu, abyste zajistila dodržování a ochranu jejich základních lidských práv? Myslíte si, že systematické školení pracovníků, kteří jsou činní v těchto eh, táborech, by bylo součástí tohoto programu? Pana Želeva, máte slovo? Já si myslím, že školení pracovníků, kteří eh, působí v táborech vysídlenců, je důležité a užitečné. Myslím, že lidé, kteří v řadě případů žijí dlouhodobě v táborech, bychom měli se pokusit o jejich repatriaci. Ovšem musí to být na základě dobrovolnosti. Můžeme samozřejmě eh, použít eh, jak školení, našich pracovníků, ale i e, určité programy, v rámci nich se budou těto lidé informovat nebo dozvědí o svých právech. Je doplňující otázka? Velice stručně. Myslíte si, že garance základních e, lidských práv e, pro ženy je také možná a jak ji zajistit? Když jsem četla informace předcházející tomuto slyšení, tak jsem, eh, tak jsem narazila na jednu velice důležitou větu. Ženy v těchto zemích a především v zemích eh, zmítaných válečným konfliktem jsou hybnou silou změny. Především pokud jde o násilí páchané na ženách, musíme být aktivní a proaktivní. Musíme je, je seznámit s jejich právy. Musíme jim poskytnout, posky, poskytnout psychologickou a sociální podporu. Je totiž velice obtížné s oběťmi sexuálního násilí hovořit a navrátit je do normálního života a do reality a vrátit je zpět do jejich kolejí. Takže eh, nyní máme blok doplňujících otázek k otázkám, které byly již položeny. Třetí a čtvrté části otázek máme devět minut na tento blok, ale nedostala jsem žádné písemné otázky, takže Máte nyní 30 vteřin na to, abyste mi předali tyto písemné dotazy. Takže nechám uběhnout několik vteřin. A pokud nemáte doplňující otázky, tak budeme eh, pokračovat posledním kolem otázek. Tis, tis, elle fait permanent à la décret. Oui, ah. oui, non, il y aura. Berman, Pane Bermane, pokud se to jenom vy, můžete položit přímo vaši otázku hned. Děkuji, paní předsedkyně, paní Želeva. Já bych opravdu ocenil, pokud byste ve své analýze byla opravdu konkrétní. Eh, co se lehlo na straně OSN v souvislosti s akcí eh, koňské vlády? Došlo ze strany koňské armády k mnoha případům eh, násilností a OSN lehlo. Můžete konkrétně říct, eh, kde se stala chyba? Já si myslím, že um, bych se musela obrátit na eh, šéfa DG a nevím přesně, eh, jak bych vám mohla odpovědět, ale slibuji, že eh, se k vám vrátím s konkrétním návrhem, jak situaci zlepšit. Dobře, takže vstupujeme do posledního kola otázek a slovo má pan Kerero. Paní Jelevo, bezpečnost humanitárních pracovníků je zásadní pro efektivnost teda nepomoci. Vy jste řekla, že v minulém roce více než 100 z nich bylo zabito a že to je více než u těch eh, písky, sil. Eh, u modrých přilep, takže mm, mm, to probíhá v různých státech, kde se poskytuje pomoc. Ale já si myslím, že oni potřebují ale evropskou ochranu, ochranu ze strany Evropské unie. Proto se ptám, jaká opatření budete aplikovat, aby se zvýšila tato ochrana. A ptám se, zdali tato bezpečnost také bude i součástí mm, toho vytvořeného Evropského dobrovolnického sboru. Paní Želevo, máte slovo. Eh, eh, in regard to the... Eh, Pokud jde o ten mm, evropský dobrovolný sbor, mm, zde musíme ten návrh připravit velice pečlivě. Samozřejmě není možné, aby dobrovolníci se dostávali do nebezpečných situací. To musíme brát velice vážně. Bezpečnost nám musí ležet na srdci a musíme eh, podnikat preventivní kroky. Pokud je o samotnou ochranu, tak musíme využít všechny prostředky, které máme. Samozřejmě Evropská unie na politické úrovni může eh, odsuzovat násilí a nedodržování mezinárodního eh, humanitárního práva, protože to je předpoklad pro naši práci, proto abychom ji dělali v terénu dobře. V tomto ohledu budu velice úzce spolupracovat s vysokou představitelkou, místo předsedkyní komise, paní Eštonovou, abychom eh, na té nejvyšší politické úrovni eh, jednali o mm, plném dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního humanitárního prostoru tak, aby činnost našich pracovníků byla eh, pod ochranou, byla bezpečná. Mm, pane Guerrero Salom, máte otázku. Chtěl bych se zeptat, jaký je časový harmonogram pro vytvoření toho Evropského dobrovolnického sboru. Máte slovo, paní kandidátko. Podle Lisabonské smlouvy eh, tento úkol musíme splnit, říkáme my, protože já eh, připravím návrh, který předložím asi vašemu výboru a očekávám, že tento návrh bude předložen do roku 2011, což je eh, Evropský rok dobrovolnické práce. A zde bych ráda, eh, abychom zde v parlamentu ve vašem výboru si nejprve vyměnili názory na to, jak eh, zrealizovat tento politický úkol. A nyní má slovo paní Strifler. Oui, alors, euh... Eh, několikrát jste uvedla, že mezinárodní humanitární právo je důležité, že se pokusíte ho obhajovat. To mi připadá normální, protože EU se angažovala mm, ohledně humanitárního práva v rámci roku 2007 oblasti dodržování tohoto práva. Víte, že dochází velice často k pošlapávání tohoto humanitárního práva. Situace se zhoršuje, takže konkrétně, paní, jaké konkrétní nástroje navrhnete pro to, aby se dodržovalo mezinárodní humanitární právo? Jaké financování na propagaci mezinárodního humanitárního práva navrhnete a s jakými partnery budete spolupracovat? Paní Levo, máte slovo. I can imagine that já myslím, že i tento rok bychom mohli zorganizovat hm, slyšení Mezinárodní fórum o mezinárodním humanitárním právu. Já jsem o té myšlence již hovořila s Luisem Michelem, s předchůdcem, a já myslím, že by bylo dobré přizvat všechny dotčené aktéry. A další možnost by byla snažit se přesvědčovat eh, organizace a příslušné veřejné orgány, orgány veřejné státní zprávy ze třetích zemí, tam, kde působíme, aby eh, mm, se obeznámili eh, s našimi principy a aby se poučili o principech humanitárního práva. A také i budu o tom jednat v rámci Rady ministrů obrany, protože je třeba, aby se do toho zapojili i členské státy, aby členské státy apelovaly na větší dodržování humanitárního práva. Paní Strifler, máte doplňující otázku? Parole ta Madame de Kaiser. Takže slovo má paní de Kaiser. Dovolte mi, Eh, paní kandidátko, abych se vrátila k pásmu gazy. Vaše odpovědi mě nepřesvědčily. Vy jste zhruba řekla, že bychom měli být proaktivní, řídit situaci v terénu a že budete pracovat s lokálními aktéry. To je to, co pan Louis Michel velice dobře realizoval a paní Ferrero Waldner také. Když říkáte, musíme být více proaktivní, co to znamená, že předchůdci nebyli dostatečně proaktivní? Není zde spíše otázka toho, že humanitární pomoc je zablokována z hlediska gazy. Já očekávám analýzu této situace. Můžete to rozvést, paní Jelevo? Máte slovo. It is very well known that... Je známá věc, že již mnoho let eh, mezinárodní společenství a ty všechny eh, subjekty, kterých se to týká, včetně komisaře Louise Michela, paní komisařky Ferro Waldner, tak všichni se snažili tam aktivně působit. To neznamená, že bychom eh, šli od nuly, ale to je krize, která trvá. A všichni se musí maximálně snažit. Nelze očekávat, že komise nebo já, jakožto případná komisařka, že budeme schopni celý ten problém vyřešit. Tady teď jde o naše humanitární akce a my tam nejsme schopni poskytovat humanitární pomoc. To je problém. A eh, v případech, kdy se nám daří poskytovat humanitární pomoc, tak zjistíme, že to je velice užitečné pro místní populaci, tady v tom případě v pásmu Gaza. A zde my máme ten mm, program Cash for Work a 95% mm, populace v pásmu Gaza spolehá, je závislá na naši pomoc eh, a my jim dáváme hotovost, tedy peníze, to je ten program Cash for Aid, eh, kdy vlastně jim dáváme peníze, aby mohli eh, platit za místní služby a mm, tím vlastně mohou se tam poskytovat služby, jako je odvoz odpadu, čištění obcí. Já neříkám, že vyřeším všechny problémy. Paní de Kaiser, máte doplňující otázku? Jsem překvapená, že jsem od vás nevyslechla paní Jelevo více mm, narážek na možné nástroje, které by se daly využít k nátlaku. Myslím si, že tady jsou možnosti. A já jsem se domnívala, že takto zareagujete na otázku pana Louis Michela, když se vás ptali, jaké nástroje budete používat a jaké budou vztahy s Mezinárodním trestním soudem. Paní Jelevo, máte slova. Using, uh, already, uh... Již teď využíváme nástroj, jako nástroj stability a všechny možnosti, abychom tam podporovali politický dialog, ale je to komplikované. A ta situace je složitá Já již jsem vám to předtím řekla. Já mm, nemohu slíbit, že ten problém vyřešíme. To nikdo nemůže slíbit. O co jde pro nás je e, poskytnout, mít možnost poskytovat pomoc v terénu, abychom zmírnili utrpení lidí. Zde lze vymyslet celou řadu nástrojů a my již máme hodně nástrojů, ale především zde musí existovat politická vůle problém řešit a to vy znáte velice dobře, jak to je. La parole est à monsieur. A nyní má slovo pan Kastler. Paní předsedkyně, paní Jelevo, přesto, že existují mezinárodní snahy, lidská práva jsou všechno jiné než povzbudivé z hlediska tedy mm, svobody mínění, svobody náboženství a tak dále. Poslední případ byl v Iránu. My v rámci smlouvy se zavazujeme, že se budeme zasazovat za univerzální lidská práva. Mám dvě otázky. Jak chcete jako komisařka, paní Jelevo, přispět eh, k řešení této otázky z hlediska priorit? Můžete uvést dva příklady. A za druhé, můžete nám říci, jakým způsobem eh, budete postupovat z hlediska možnosti sankcí? Paní Jelevo, máte slovo. Děkuji za tuto otázku. Dohody, které máme s třetími zeměmi, jsou důležitým nástrojem. Umožňují zajistit určitý vliv i z hlediska humanitárních práv a v oblasti bezpečnosti našich pracovníků, kteří pracují na místě. Mezi mými prioritami jsem na začátku eh, uvedla některé aspekty, které jsou velice důležité v tom smyslu, že je nutné apelovat na lepší dodržování mezinárodního humanitárního práva. Dále je nutné zdůrazňovat nutnost zvýšit efektivitu našeho mezinárodního eh, počínání. Bylo by dobré mm, realizovat novou metodiku. Já jsem vám již řekla, že se o to pokoušíme v současnosti, ale máme už za sebou i dobré výsledky používání nových technologií. Například, co se týče bezpečnosti našich pracovníků v jednotlivých eh, místech, eh, například v oblasti nového vybavení. A to bychom měli realizovat v naší práci. Řekla bych dokonce, že se musíme snažit o nový systém elektronického auditu. To je také velice dobré. I to zlepší nebo zlehčí kvalitu našich pracovníků a to je pro mě velmi důležitá otázka. Pane Kastlere, máte navazující otázku? Právě jste uvedla ten poslední příklad a chtěl bych se zeptat, jakou roli v auditu a zvládání krizí mají nevládní organizace anebo různé svazy, které vstupují do řešení těchto katastrofálních situací. Jak vidíte spolupráci mezi těmito jednotlivými organizacemi? Paní Levo, máte slovo. Jak jistě víte, my šíříme humanitární práci práci ne sami a přímo, ale máme k dispozici síť a k tomu patří také nevládní organizace, více než 185 organizací tohoto typu jsou součástí této sítě, kteří se snaží nejen pomáhat lidem v samotných eh, postižených oblastech, ale jsou také eh, důležitým zdrojem nápadů a také jsou významnou složkou v případě auditu, jsou důležitou složkou našich zpráv, které se vypracovávají. A nyní má slovo pan Mitchell. Mezinárodní spolupráce, to je eh, jedna z vašich priorit, eh, paní Jelevo, kolega zde již hovořil že je zde problém s rozdělením úkolů a kompetencí, je to takové nejasné. A jaká má být tedy role mezinárodní spolupráce, prosím? Paní Jelevo, máte slovo. A já bych chtěla ujistit pana Michela, že zde to je jasné, protože my již jsme jednali několikrát v tom týdnu před slyšeními, Téměř každý den jsme jednali mm, takzvaný klastr komisařů Relax a také je zde jasné rozdělení kompetencí mezi námi podle pravidel, podle eh, rozdělených úkolů a kompetencí. A nám jde o to zajistit lepší koordinaci a eh, systematičnost práce. O to jde a moje konkrétní pravomoc bude posilovat spolupráci s regionálními seskupeními jako ASEAN, Mercosur a další. A mm, to je důležité, když třeba hovoříme o e, dodržování mezinárodního humanitárního práva. Pokud e, třeba se nám nepodaří diplomatické kroky, tak se musíme obrátit na ty regionální organizace a apelovat na ně, aby nám pomohly. A přijali kroky, abychom my mohli poskytovat pomoc. V řadě případů musíme i e, e, posilovat schopnosti, kapacity těch e, sousedních zemí, aby mohly ovlivňovat ty dotčené země, kterých se týká ta pomoc, tak abychom měli přístup do těch konkrétních lokalit. A nyní? Ne. Ne. ne. A, takže nyní máme zde poslední kolo follow-up questions, doplňující otázky. Zde, mm, tady to je vlastně poslední kolečko, to jsou otázky, které jste měli předložit v písemné podobě. E, nic jsem nedostala, ještě počkám pár vteřin, pokud někdo by měl doplňující otázku na paní kandidátku. Ne. Mm, takže nic takového jsem neobdržela, takže tímto jsme skončili Eh, s otázkami a odpovědmi. A nyní dám slovo ještě paní kandidátce, eh, aby mohla eh, vyjádřit za určité závěrečné myšlenky a má na to maximálně pět minut. Madame la Présidente, honorable members, I want to thank you for the... Paní předsedkyně, vážení europoslanci, europoslankyně, děkuji vám za tuto výměnu názorů. Já jsem velice ráda odpovídala na vaše otázky a jsem připravena na spolupráci. Dvakrát jsem působila v ve funkci europoslankyně a je mým osobním zájmem vytvořit nebo vybudovat úzký a intenzivní dialog mezi mnou a vámi. Dialo, dialogu si jakožto politička vysoce cením. A nejedná se pouze o dialog s Evropským parlamentem, ale především s evropskými občany. Proto si myslím, že se musíme pokusit přiblížit občany Evropské unii. Musí to být prioritou příští Evropské komise a já jsem přesvědčen o tom, že parlament tuto prioritu podpoří. Ve světle těchto skutečností mohu říct, že Lisabonská smlouva nám dává lepší možnost eh, lépe chránit eh, naše občany a reagovat eh, na potřeby v období krize. Musíme se pokusit využít příležitosti a překonat tu propast mezi občany Evropy a evropskými institucemi a přesvědčit občany, že instituce jsou zde proto, aby jim zajišťovaly život eh, v mírové a eh, poklidné eh, atmosféře. Řada průzkumů ukazuje, že je zde eh, živý a eh, aktivní eh, duch solidarity, v rámci nějž Evropa činí své kroky. Chceme ovšem také pomáhat lidem, kteří jsou postiženi a kteří žijí mimo Evropskou unii. Myslím si, že můžeme být hrdí na to, že řada našich občanů eh, sdílí naše hodnoty. Evropské instituce by eh, měly poskytnout eh, možnost potřebným lidem žít důstojný život. Já chci přispět k tomu, aby bylo činěno vše proto, aby veškeré katastrofy a veškeré krize e, nebyly takové, aby činili život lidí nesnesitelný. Já si myslím, že budu uh, e, spokojená tehdy, pokud dosáhnu svého cíle a tím je to přesvědčit lidi, že se o ně staráme. A budu se zasazovat o akce, které budou chránit životy, zachovávat důstojnost a nabízet naději lidem v postižených oblastech. A doufám, že instituce Evropské unie e, budou spolupracovat a budou e, hrdy jedna na druhou. Těším se na to, že s vámi se mi to podaří. Děkuji. Děkuji všem účastníkům za otázky, děkuji eh, kandidáce za její odpovědi. Předtím, než eh, skončíme naše zasedání, připomínám, že máme setkání koordinátorů pro vyhodnocení tohoto slyšení dnes v 8 hodin. Je to uzavřené jednání ASP 1G2. Naše jednání je ukončeno. Přeji příjemný večer všem.